Hello to everybody. Tak dobré ráno, kolegyně, kolegové. Jsem velmi ráda, že vás znovu vidím po vánoční přestávce. Ono to vypadá, jako by už ani žádná nebyla. A přeji vám všem eh, šťastný, úspěšný nový rok. <clears throat> Sice už se blíží pomalu konec ledna a jsme zaplaveni prací, tak to přání přichází trošku se spožděním, ale i tak. Takže myslím si, že bychom mohli zahájit naši schůzi. První bod je přijetí pořadu jednání. Máte nějaké návrhy, připomínky, námitky? Pan Patan. Děkuji. A také vám přeji všem šťastný nový rok. Já bych měla ota- měl otázku k programu. Nechápu, proč tam není eh, uvedený čas, aby umožnili, aby se umožnila rozprava o těch eh, otázkách spojených, eh, ten dopis, s tím dopisem o vysto- dohodě o vystoupení. Výbor pro sociální záležitosti se zabývá touto otázkou a dnes vlastně jsem se procházel ten program a nevidím tam vlastně žádný čas vyhrazený na diskusy, na nějaké připomínky nebo náměty k tomu. Je to to stanovisko, ten dopis byl už vlastně eh, napsal skoro před pěti měsíci. To přijetí, eh, to rozhodnutí koordinátoři přijali už skoro před pěti měsíci a vlastně v tomto výboru se nekonala žádná schůze k tomu. Pouze dva před dvěma dny vlastně byl zpracován ten konečný návrh a já jsem vlastně neměl žádný čas ani předložit pozměňovací návrhy, ani se účastnit e, nějaké debaty, protože tento výbor o tom nikdy nediskutoval. My zde jsme ho, hovořili o hodně věcech o fondu pro přizpůsobování se globalizaci, to už je, myslím, po třetí, měli jsme minimálně dvě schůze a já si myslím, že toto stanovisko je možná důležitější ještě, takže bych se rád zeptal pro zda by se nemohlo posunout hlasování, abychom tedy mohli hovořit o tomto dopise, protože to bylo podle mě důležité. Děkuji. Any remarks from... Tak máte nějak, koordinátoři mají nějaké k tomu připomínky k této věci? Ne, nevypadá to tak. Hm, takže zaznamenala jsem vaši připomínku, pane Petene. Samozřejmě já chápu vaše stanovisko jenom co se týká samotného postupu. Ten samotný postup byl transparentní, vy jste byli informováni o postupu a možná, možná pokud máte zájem o, to disk, o tom diskutovat, tak dnes odpoledne máme schůzi koordinátorů, tak tam bychom mohli se vší úctou vy říkal, mohli bychom o tom diskutovat před hlasováním nebo po hlasování, paní Rafalská. Eh, paní, děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, je to <clears throat> vlastně otázka, která si zasluhuje prohloubení tedy. A pokud by byla možnost diskutovat o této věci, a, a změnit pořad jednání odpovídajícím způsobem, tak to by dokázalo, že skutečně bereme tento návrh vážně a bylo by důležité si o tom podiskutovat, než ho přijmeme. A bo, ano, bohužel můžeme o tom diskutovat, o tom tématu, ale až po hlasování, nikoli před hlasováním. Ano, já vím, že jak to zní, jsem si toho dobře vědoma ale bohužel není na to prostor. Není tam prostor na žádnou další diskusi o této věci před hlasováním. Já se omlouvám, ale ráda bych zde přivítala naše hosty. So my dear colleagues... Takže vážení kolegové, ráda bych zde přivítala na naší schůzi výboru EMPL dva ministry z chorvatské vlády, kteří zastupují chorvatské předsednictví, pan Josep Aladrovič, chorvatský ministr práce a důchodového systému, a paní Vesna Bedekovičová, chorvatská ministrině pro demografii, rodinu, mládež a sociální politiku. Takže oni nám dnes představí program chorvatského předsednictví. Víme, že chorvatské předsednictví bude čelit různým výzvám, včetně Brexitu samozřejmě a dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021 až 2027. Ale to je také jste zdědili mnoho nedořešených legislativních aktů, například pokud jde o koordinaci evropského sociálního systému, které za vašeho předsednictví tedy bude potřeba řešit společně s námi. A dnes všichni samozřejmě chceme slyšet více o prioritách chorvatského předsednictví než protože tam vidím určité překrývání také s prioritami našeho výboru EMPL. Takže prosím, bez dalšího začneme a dám slovo panu ministrovi nejprve. Dě, děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové poslanci, Evropského parlamentu. Je to velká čest a potěšení pro mne, že zde dnes mohu s vámi být a představit vám společně s ministriní Bedekovičovou priority chorvatského předsednictví. Zejména tedy pokud jde o agendu vašeho výboru. Jak víte, tak je to poprvé, kdy zastáváme tuto funkci předsednictví rady. Jsme tedy mm, napnutí a také hrdí na to, že v průběhu následujících šesti měsíců budeme moci pracovat ve zájmech našich občanů, pomoci zajišťovat kvalitní pracovní místa, spravedlivou, slušnou odměnu pro všechny evropské občany. Je to pro Chorvatsko nejmladší členský stát získat více zkušeností a navázat užší kontakty s evropskou rodinou. Než se dostanu k prioritám našeho předsednictví, tak bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat rumunskému a finskému předsednictví za veškerou práci a úsilí, které odváděli. Program chorvatského předsednictví vychází z našich společných hodnot, sdílených hodnot a Eh, našich perspektiv a, a budou, budou tam také samozřejmě specifické konkrétní úkoly. Občané a jejich potřeby a kvalita jejich života jsou samozřejmě těžištěm našeho programu, proto se pokusíme pokročit ku předu u těchto témat, která zajímají eh, a o, naše občany a ovlivňují jejich každodenní život. Předsednictví má čtyři hlavní priority. Evropa, která spojuje, chrání, která se rozvíjí a má dopady. Chorvatské priority v rámci EPSCO jsou rozvojové priority, protože bez větší konvergence a bez jednotnějšího, udržitelnějšího a inkluzivnějšího růstu se nám nepodaří udržet sociální model evropský pro následující generace. Proto jsme přesvědčeni, že uplatňování evropského soklu pilíře sociálních práv a s ním, s ním spojených eh, principů by mělo být těžištěm našich eh, snah v této oblasti, zejména s cílem vytvářet eh, udržitelná kvalitní pracovní místa a k tomu se chorvatské předsednictví chce zavázat k aplikaci, k implementaci Evropského pilíře sociálních práv a zde počítáme také s podporou vašeho výboru. Jakožto nejmladší členský stát se Samozřejmě budeme eh, považovat sociální dimenzi jakožto faktor, který je opravdu klíčový pro každodenní život a rozvoj našich občanů. Musíme si tedy položit otázku, jak zaručit prosperitu všech a jak se postarat o ty nejzranitelnější skupiny. Je potřeba jim věnovat opravdu speciální pozornost, tak abychom těmto skupinám e, umožnili posílit jejich integraci do společnosti a zajistit jim přístup na trh práce a služ také ke službám. Eh, pracovní trh vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu a je potřeba najít opravdu řešení. Chceme-li být kompetit- konkurenceschopnější, naše první priorita je rozvoj kompetencí pro zaměstnanost a konkurenceschopnost se zohledňováním potřeb pracovního trhu v 21. století, zejména posilování digitálních kompetencí. To je klíčový faktor pro konkurenceschopnost Evropské unie a jejího hospodářství, pokud nechceme Eh, mít spoždění, zejména za eh, dalšími velkými světovými ekonomikami digitální kompetence, kritické myšlení, řešení problémů, to jsou stále častější požadavky ze strany zaměstnavatelů. Proto si myslíme, že je důležité vést debatu o kompetencích a také o modelu celoživotního vzdělávání. Ať už je to pro lidi, kteří jsou zaměstnaní, i pro ty, kteří se snaží získat přístup na trh práce. Celoživotní vzdělávání je zásadní pro podporu procesu digitalizace a získávání nových schopností, nových kompetencí. To samozřejmě bude vyžadovat trvalou aktualizaci know-how. Také předložíme závěry, návrh závěru rady k těmto kompetencím. Kromě debaty kompetencí budeme také organizovat ministerskou konferenci 12. a 13. května v Dubrovníku budoucí fondy FSE+, Plus, Sociální fond Plus, také bude hrát velmi důležitou roli z tohoto pohledu. Proto je to další důvod navíc, proč se je důležité, abychom eh, uzavřeli dohody v sociální oblasti. Evropa už má velké eh, nároky na kvalitu práce, na pracovní podmínky, tak je zde stále prostor ke zlepšování. Naše druhá priorita to je právě blahobyt a dobré podmínky v práci, tak aby se zajistil technologický pokrok a změny transformace na trhu práce se zohledněním nových forem práce. Chceme vést dialog se sociálními partnery a všemi zúčastněnými subjekty na trhu práce, abychom pochopili různé aspekty inovace abychom také nacházeli řešení na ty nové výzvy, kterým čelí moderní společnost. To je opravdu zásadní otázka pro členské státy. Je potřeba více se starat o pracující a zajišťovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. A samozřejmě chceme podporovat vytváření kvalitních pracovních míst, zejména zdůrazňovat toto téma, eh, což uděláme také v závěrech eh, rady. Chtěl bych zdůraznit, že chorvatské předsednictví se zavazuje k dialogu se sociálními partnery o všech klíčových tématech, včetně budoucnosti Evropské unie, její ekonomiky a zejména sociální dimenze EU. Tato témata mají obzvláštní význam pro všechny členské státy a je důležité, aby mohli být vyslyšeni všichni. Pokud chceme vytvořit lepší Evropu a společnou budoucnost, tak naše politika musí být výsledkem dialogu, schody a dodržování pravidel realizace našich společných cílů v duchu eh, spolupráce a partnerství umožní Evropě pokračovat ve svém růstu a protože, naš, jak říká naše heslo, také ji umožní být silnější ve světě plném výzev. Děkuji vám za pozornost a dávám slovo kolegyni. Minister, please. Paní ministrině, prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedkyně výboru, paní Dureš Nikolsonová, vážení koordinátoři parlamentních frakcí, členové výboru, Je pro mě velkou ctí a potěšením, eh, že zde mohu dnes vystoupit spolu s kolegou, ministrem eh, práce důchodového systému, panem Maladrovičem, u příležitosti zastupování předsednictví Rady EU. Jak dobře víte, eh, po pouhém Eh, období 6,5 let, eh, te, jakožto nejmladší člen EU, se Chorvatsko eh, ujímá předsednického, předsednické funkce, což je pro nás velkou ctí. V čase, který mi byl vyhrazen, vás seznámím s klíčovými prioritami a prvky našeho předsednictví v oblasti sociálních otázek. Během našeho předsednictví se budeme zaměřovat na oblasti, kde může Evropská unie nabídnout výraznou přidanou hodnotu. Současně vycházíme při naší práci ze společných hodnot. Chorvatské předsednictví přichází v době zásadních změn. Je to tedy doba nového institucionálního a legislativního rámce. A ve chvíli, kdy Spojené království vystupuje z Evropské unie, eh, se setkáváme ještě s novými výzvami ve světle pokynů strategického programu eh, z let 2018-2020 eh, Chorvatsko připravilo šestiměsíční program předsednictví, který je založen na čtyřech hlavních pilířích. Hm. Pan Alandrovič o nich již hovořil. Během prvních šesti měsíců budeme zavázáni posilovat Evropskou unii. Právě proto je naším motem silná Evropa ve světě plném výzev. Spolu s kolegou Aladrovičem předsedám radě EPSCO a pracujeme na tématech, která jsou velmi důležitá pro všechny členské státy. Pokud jde o sociální politiku, plánujeme se věnovat dvěma eh, klíčovým prioritám. Jednak výzvy demografie a budoucnosti sociální politiky a za druhé eh, genderová rovnováha a posilování postavení žen na trhu práce. Vážení poslanci, Když hovoříme o demografických výzvách a budoucnosti sociální politiky, chci vám připomenout, že více než polovina členských států EU je dotčena nejrůznějšími demografickými trendy. A tyto trendy byly zdůrazňovány jakožto priorita v novém strategickém programu Evropské unie až do roku 2024. Právě proto chceme podporovat diskusy o tom, jak se stavět k těmto výzvám a úkolům. Budeme diskutovat o politikách, které nabídnou lepší podporu rodinám a zajistí lepší rovnováhu mezi soukromým a profesním životem. Také si dobře uvědomujeme, že sociální politika spadá do kompetence eh, členských států, alespoň převážně. Chceme však i přesto analyzovat, co by Evropská unie mohla dělat lépe. Také plánujeme zahájení diskuse o rozvojové politice eh, která by měla nabídnout kvalitní a přístupné sociální služby a nepochybně budeme zvláštní pozornost věnovat boji proti Eh, chudobě a sociální inkluzi nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, zvláště dětí a osob se zdravotním postižením. Eh, druhou prioritou našeho předsednictví je genderová vyváženost eh, a posilování trhu práce, zapojení žen do trhu práce je jednou z hlavních podmínek pro rovné postavení a nezávislosti jak mužů i žen. A je to také zásadní pro udržitelný hospodářský růst. Proto naším cílem v rámci této priority je zvýšit participaci žen na trhu práce. Také plánujeme proskoumat spojení mezi hospodářskou nečinností žen a překážkami, s kterými se ženy potýkají, když se buď vrací na trh práce, nebo pokud se rozhodnou naopak eh, eh, vůbec hledání pracovních příležitostí zcela vzdát. Také hledáme eh, spojení mezi stárnoucí populací a zároveň nutností pečovat o starší členy rodiny. Právě tyto překážky budeme analyzovat a nabízet možná řešení. Během našeho předsednictví eh, chceme navrhnout závěry rady eh, zaměřené na hodnocení dopadu rovnováhy mezi soukromým a profesním životem a také se budeme věnovat problematice demografických změn. Budeme organizovat také celou řadu akcí, abychom podpořili naše priority již na konci ledna. Proběhne konference na vysoké úrovni nazvaná Participace žen na trhu práce, sociální přínos. Cílem konference je eh, snížit rozdíly na trhu práce mezi muži a ženami podporou eh, rovného zastoupení žen na trhu práce. A pokud se týká demografických změn a této priority, připravujeme ministerskou konferenci nazvanou Demografické výzvy a příležitosti pro rozvoj a pokrok pro Evropskou unii Konference se bude konat 6. a 7. dubna. Eh, cílem je zahájit důkladnou diskusi o současných demografických výzvách na úrovni EU, vyměňovat si zkušenosti a nabízet možná řešení. A pak eh, další konference, která se týká hodnocení zdravotního postižení a financování asociací osob s postižením. Ta proběhne od 8. do 10. května. Chystáme se jednat o eh, implementaci umluvy eh, OSN o právech osob se zdravotním postižením. Další důležitou konferencí, kterou pořádáme, je konference Integrovaný přístup k prevenci rizik u dětí, která proběhne od 8. do 10. června. Cílem konference je eh, jednat o výzvách a vyměňovat si dobrou praxi, pokud se týká eh, prevence rizik u dětí, ohrožených dětí. A Eh, během zasedání Rady EPSCO 27 až 28 duben eh, budeme diskutovat o aktuálních otázkách v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Vážení poslanci, eh, Toto byly jenom stručné informace o připravovaných aktivitách chorvatského předsednictví v oblasti sociální politiky. Chtěla bych při této příležitosti zdůraznit, že náš svět se mění rychle a uvědomujeme si, před jakými úkoly moderní společnost stojí. Proto během našeho předsednictví eh, budeme neutrálním a čestným vědnavačem, zprostředkovatelem, tak abychom mohli zajistit lepší život pro všechny občany Evropské unie. Jsem přesvědčena, že budeme moci eh, úzce a úspěšně spolupracovat při řešení všech těchto úkolů. Děkuji vám za eh, pozornost a ráda zodpovím vaše dotazy. Děkuji mnohokrát našim hostům za jejich vystoupení prioritám chorvatského předsednictví a nyní dáme eh, slovo v rámci prvního kola otázek a pak dám příležitost také pro odpovědi ehm, a proběhne ještě druhé kolečko. První je pan Radke. Ano, paní předsedkyně, vážená paní ministrině, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, srdečně děkuji za vaši prezentaci. Přejímáte Možná trošičku počkám, říká řečník, až si nasadíte všichni sluchátka. Prac, teď to funguje. Dobrá, takže přebíráte předsednictví rady v, ve velice obtížné situaci, protože je zde celá řada věcí, o kterých jste částečně i hovořili, které budeme muset ještě řešit. Zejména tedy bych vám chtěl poděkovat za to, že jste hovořili o ESF Plus a že jste ho zmínili jakožto úspěšný projekt a pak bych se chtěl zmínit o dalším důležitém bodu a chtěl bych něco o tom od vás ještě více slyšet v souvislosti s víceletým finančním rámcem a probíhajícími jednáními e, stále se říká, že prostředky ze sociálního fondu nyní půjdou do toho nového fondu pro spravedlivý přechod. to je bod, kde říkám, já vítám samozřejmě funkci Fondu pro spravedlivou transformaci, ale eh, zase vzít eh, v prostředky z jednoho a přes no, fondu a přesunout do druhého, a čímž vlastně postavíme dvě dotčené skupiny eh, proti sobě, to tedy rozhodně odmítám a proto bych chtěl slyšet váš názor také v souvislosti s dalším vývojem a další budoucností Evropského sociálního fondu. To by mě velmi zajímalo. Potom jste hovořili o roli sociálních partnerů, to jsem slyšel několikrát z vašich úst. Za to bych vám chtěl výslovně poděkovat, protože se domnívám, že vytvoření silného sociálního partnerství, kde ještě je velký prostor v mnoha členských státech, že to je opravdu klíčem k řešení velmi ústředních problémů, zejména v souvislosti s odměňováním. Takže bych rád slyšel od vás, jaký je postoj slov chorvatského předsednictví k tématu minimální mzda v Evropské unii zejména také v souvislosti eh, kde určitě to potom na tom bude tvrdě pracovat, nastává i potom německé předsednictví, ale ta jednání už probíhají, takže je, bude to také váš, jedním z vašich úkolů, který budete muset řešit, čili velmi by mě zajímala vaše pozice, váš názor a zda tedy povedete také, hm, se vám podaří posunout ten dialog se sociálními partnery. A potom ještě konkrétně k tématu nezaměstnanosti mladých. Zde se eh, zde máme ten fond pro záruku eh, mladých v Evropské unii, ale než vlastně odpovíme na otázku, jak budeme pokračovat, tak se musíme podívat, jak efektivní byly, jak efektivně byly vynakládány prostředky v minulosti. Takže by mě zajímalo ještě, jak eh, vy toto hodnotíte, zejména v souvislosti s vaší vlastní zemí, jak efektivně tam byly ty prostředky využívány a jak to bude do budoucna. Děkuji. please. Paní Jungerius, prosím, děkuji mnohokrát a děkuji oběma ministrům za přednesení programu. Já myslím, že to je skutečně eh, mimořádné, pokud eh, zastáváte předsednictví velmi brzy po svém vstupu, proto vám přeji hodně úspěchu v plnění tohoto náročného úkolu. A ten úkol opravdu bude náročný. A moje první otázka e, zní, máte představu, v které chvíli budete mít jasný mandát v souvislosti s víceletým finančním rámcem? Protože si myslím, že je to důležité pro nás, je to důležité pro celou Evropskou unii, ale také pro fondy, které spadají pod naší odpovědnost a někdy člověk získá pocit, že lidé v radě nedávají příliš velkou váhu spolurozhodování, zatímco pro nás je spolurozhodování velmi zásadní. A druhá otázka hm, se týká také financování. Já jsem velmi ráda naslouchala vašemu vystoupení, zvláště zmínce o pilíři sociálních práv. Nicméně implementace tohoto pilíře eh, také vyžaduje finanční prostředky, aby byly tyto záruky skutečně implementovány. Kladu si tedy otázku, jak budete moci přesvědčit další členské státy, aby eh, vyčlenili tyto finanční prostředky nejen pro spravedlivou transformaci a zelenou dohodu, ale také pro sociální programy. A moje poslední otázka se týká eh, záruky pro děti, když eh, komisařka ve svém slyšení se vyjadřuje velice pozitivně právě o této záruce, ale pokud chcete, aby tato záruka byla úspěšná, je nezbytné, aby na samém počátku víceletého finančního rámce eh, bylo vyčleněn dostatek eh, finančních prostředků. Omlouvám se, že se všechny moje otázky točí kolem peněz, ale penězi se točí svět. Pan Vyslov, děkuji. Vážení ministři, blahopřeji vám k ambicioznímu programu, který jste připravili. A vážím si skutečnosti, že jste zmínili celou řadu klíčových otázek eh, pro naši společnost, eh, pro nás, pro skupinu Renew je právě toto zásadní a je také zásadní dosáhnout pokroku v těchto záležitostech. Dvě věci, které zmiňujete tedy eh, dostatečný pohyb, vyvážený pohyb odborníků eh, má zásadní význam eh, Eh, pro Evropskou unii, ale pokud tato mobilita eh, občanů eh, je bržděna v důsledku toho, že tam máme legislativu, která čeká na schválení 15 let, máme třeba stále nedopracovanou legislativu 883 a další pro systémy sociálního zabezpečení. My jsme přesvědčeni, že digitální řešení by bylo takovým obecným přístupem k dosažení vyřešení řešení většiny z těch problémů a zároveň eh, pro naše občany to bude nejvhodnější a to řešení musí být skutečně zaměřené na občany. Jak byste tedy reagoval na eh, přednesené možnosti, eh, konkrétně vyjednávání v oblasti 883 a další téma, které se týká cestovní mapy k sociální Evropě, tak jak ji prezentuje komise ve svém programu. Zmiňujete, že budete zvláštní pozornost věnovat eh, implementaci pilíři evropského, evropských sociálních práv, eh, vyloučení chudoby nejzranitelnějších osob, jako eh, osob s postižením dětí, romských občanů a podobně. Ehm, a řešíte také problematiku bydlení. My jsme nedávno diskutovali o iniciativě Housing First ehm, a také zaznívají odkazy, které se týkají vyřešení právě sociální exkluze v této oblasti. Jak přistupujete k bydlení? Máte to na své cestovní mapě? A předem děkuji za odpovědi a přeji vám hodně úspěchů, paní Langen. Yeah. Thank you, Chair. Dear ministers. Děkuji. Na, záv- na úvod řeknu, že jsem si velice ráda eh, před četla program především prevence sociálního vyčlenování a další ambiciozní cíle. Bylo slibné, když jsme si mohli číst, že se budete zvlášť věnovat eh, vylučování eh, chudoby a sociální exkluze. středit se budete na eh, ohrožené skupiny dětí a osoby s postižením a také jsem ráda, že připravujete konferenci v souvislosti s Chartou SN práv postižených. Já bych se ráda zeptala, zda zapojíte do svého programu také problematiku bezdomovectví. Realita je taková, že řada lidí v Evropské unii je naprosto vyloučena e, a e, žije v podstatě na ulicích, jsou jim upírána lidská práva, důstojnost. Během plenárního zasedání minulý týden jsem apelovala na komisi, aby připravila strategii e, pro pomoc lidem bezdomova. A Eh, apeloval jsem na členské státy, aby připravili také strategie pro osoby bezdomova, tak aby bylo možné eh, tuto eh, nepřijatelnou situaci, která zbavuje lidi jejich práv, skutečně řešit. Já se velice těším také na přístup rady k této problematice. Děkuji vám. Paní Žamé? Oui, madame la Ano, paní předsedkyně, Paní ministrině, pane ministře, vy jste hovořili o rovnosti mezi pohlavími, o celé řadě otázek týkajících se také kvality pracovních příležitostí. Možná, že by bylo dobré také hovořit o vysílání pracovníků nebo o mobilitě. Také jste hovořili o uniformitě, o určitém sjednocování, o určité možnosti zablokovat určité systémy sociálního zabezpečení v Evropě. Tím se zabývalo i finské předsednictví, ale v každém případě už to trvá pět let, co o tom hovoříme. Možná, že by bylo dobré, kdybychom věděli, jakou metodu chcete zvolit pro to, aby se nějakým způsobem řešila otázka rozhodovacích postupů v EU a také se více věnovat otázce svrchovanosti národů v rámci Evropy, protože jste hovořili o rozmanitosti a pravomocích států. A co tedy navrhujete ve vztahu k evropské politice hospodářských úspor, která mm, velmi tedy zasahuje například do sociálního systému ve Francii. A jakým způsobem tedy vnímáte otázku začlenování migrantů do pracovního trhu? na úkor našich spoluobčanů. Co chcete dělat, pokud jde o politiku, která v podstatě vede k otrocké práci, rušení minimálních práv pracovníků a narušuje také důstojnost? A jakým způsobem se stavíte k sociálnímu dumpingu, který právě se spojuje s vysíláním pracovníků? Já to opakuji velmi často a i při této příležitosti, vážená paní ministrině, pane ministře, kolegové, budeme konečně eh, schopni dosáhnout toho, aby ekonomika byla ve službách lidem a ne naopak. A ne tedy, abychom skutečně podrobovali lidi pod pravidlům, která jsou nad rámec jejich možností. Ano, paní Rafalská. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Dámy a pánové, máte velmi ambiciozní výzvy, prezentovali jste velmi jasně priority chorvatského předsednictví, ale čas na prosazování těchto velmi ambiciozních cílů je velmi krátký samozřejmě. Už vlastně se první měsíc vašeho předsednictví pomalu blíží ke konci a po vás tedy bude nastupovat německé předsednictví. Často je to bohužel tak, že čas na prosazování cílu je příliš krátký a v tomto období je to obzvláště obtížné, protože zde bude začátek víceletého finančního rámce. Mám dojem, že předsednictví, ať už chorvatské nebo německé, Eh, vlastně eh, se snaží vést eh, skutečně podrobnou diskusi, ale kdy přijde ten čas na to, abychom začali konkrétně jednat a konkrét... Když máme tolik výzev, tolik cílů, tak se snažíme samozřejmě celou tu škálu úkolů plnit, ale uh, já chápu, že každý stát, který zastává předsednickou roli, chce mít co nejambicioznější cíle, ale eh, je velmi obtížné je pak řešit. Eh, demografické problémy jsou opravdu palčivým problémem, který vyžaduje dlouhodobou perspektivu. Jak chcete zaručit tyto dlouhodobé perspektivy? Protože i, i koordinátoři už to zmínili, je zde fond, eh, fond pro, nebo fond záru, záruku mm, pro mladé, eh, soc, Evropský sociální fond plus. Když tedy povedeme další konzultace, tak se ptám, o čem se přesně bude konzultovat. Bude nějaký oficiální dokument, který bude předložený? Eh, toto všechno by mělo se týkat také koordinace sociálních systémů. Máte nějaký časový plán pro to? Chcete urychlit tu práci? A nebo hm, vaše předsednictví vlastně se domnívá, že neuzavře tento bod? Protože my bychom už rádi se nějak posunuli ku předu. A když Potom, když se hovoří o genderové rovnováze, o nedostatku pracovních příležitostí pro pra a pro ženy, tak eh, bych chtěla říci, že eh, jak si eh, přítomnost zastoupení žen na trhu práce musí být také specificky zohledňováno pasivita vlastně v jednotlivých členských státech může mít také různé důvody. Co tedy mm, jak eh, se díváte na rozvoj sociálních služeb, pokud máte ty priority jednu, dvě, tři a tak dále, tak eh, která by, který, který bod byste řekli, že je nejdůležitější ve vaší agendě? Thank you so much and, uh, and... Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji vám, že jste se mezi nás dostavili. Přejeme vám hodně štěstí ve vašem předsednictví. Já bych měl otázku týkající se vašeho programu, protože říkáte, že je v souladu s Evropským pilířem sociálních práv a že v podstatě půjde o diskuse o nových výzvách na pracovním trhu. A my jakožto tedy skupina levicově zaměřená vidíme, že v podstatě je tady celá řada výzev, že mnoho pracovních eh, příležitostí jsou pracovní příležitosti dočasné. Vidíme také, že OSVČ jsou často vystaveni velkému tlaku v členských státech. Takže já bych chtěl říci, že nejlepší věc, co by se mohlo udělat pro zabezpečení kvalitních pracovních příležitostí, dobrých eh, mest je skutečně mít systém kolektivního vyjednávání. A chtěl bych vědět, jak vy konkrétně chcete čelit těmto novým výzvám na pracovním trhu. Děkuji. Ano, po tom prvním kolečku máme také první kolečko odpovědí, takže kdo prosím začne? Prosím. Ano, dámy a pánové, vážení poslanci, já vám děkuji za toto první kolečko otázek a já odpovím jakožto ministr, který má na starosti otázku pracovních záležitostí a sociálních aspektů v rámci sociálního zabezpečení a potom tedy si vezme slovo kolegyně. V podstatě já se pokusím to nějak shrnout, protože už jsem některé věci eh, zmínil i ve svém vystoupení. Myslím si, že pokud jde o závěry rady z prosince 2019, všichni si uvědomujeme, že Charles Michel, jakožto předseda, teď má tedy odpovědnost za vedení jednání o finančních otázkách v rámci víceletého rámce a Myslíme si, že to je obvyklý postup, pokud nedojde k dohodě na technické rovině. My si samozřejmě uvědomujeme význam eh, víceletého finančního rámce pro všechny členské státy a důsledky, jaké to potom bude mít, ale v současné fázi nejsme schopni k tomu říci více. Jakožto předsednictví se pochopitelně pokusíme co nejvíce usnadnit kompromisní řešení, u všech výzev, včetně této, ale zdá se mi, že v současné době je ta situace eh, taková, že je třeba ještě vyčkat, zejména i s ohledem na to, jak se odvíjí situace v jednotlivých odvětvích. V podstatě eh, tady zazněla i otázka týkající se Evropského sociálního fondu Plus. Takže ESF Plus bez toho, že budeme mít přesný finanční rámec, je samozřejmě obtížné ho nějak úplně přesně vymezit. Protože pokud jde o ESF+, v tam by měla být nastavena ta hladina taková, alespoň jaká byla stanovena pro ESF do posud. Je samozřejmě třeba zlepšit sociální začlenování. Jde tady i o otázky vzdělávání a toho, co je možná vůbec nejvíce viditelné v oblasti konvergence mezi členskými státy. Pokud jde o minimální mzdu, tady jsme viděli, že 14. ledna Evropská komise uveřejnila svůj první návrh dokumentu týkajícího se sociálního vyjednávání o minimálním mzdě a my si zcela uvědomujeme význam této mzdy, pokud jde o její úlohu sociálního mechanismu. 22 členských států z 28 dnes mají ve své legislativě určitou podobu minimální mzdy a my se pokusíme před koncem našeho předsednictví eh, se skutečně dostat dostatečně daleko, alespoň v podstatě k jednání v Radě EBSCO minimálně tedy pro definici toho, co bude předmětem konkrétních diskusí mezi členskými státy. Zatím nemáme ještě dost konkrétních informací, které by nám umožnily okamžitě zahájit diskusy o formě, kterou by měl mít ten systém minimální mzdy, tak jak to může navrhnout komise. Nicméně si uvědomujeme význam těchto otázek a zásadní ráz tedy kompromisu, který bude třeba hledat. Pokud jde o uplatňování evropského systému sociálních práv, tady v podstatě vycházíme z určitých specifických hlavních směrů pokud jde o vůbec přístup k těmto sociálním právům. Bylo to přijato všemi členskými státy, přijali to nejvyšší představitelé států a vlád v roce 2017 v rámci prohlášení, které obsahovalo řadu zásad a je skutečně třeba, aby se ta sociální práva evropská uplatňovala průřezově ve veškeré naší činnosti. A tady bychom chtěli sehrát úlohu neutrálního zprostředkovatele, abychom mohli skutečně se pokusit uspokojit co nejvíce všechny členské státy. Pokud jde o nařízení 883 a jeho úpravy v rámci koordinaci politik sociálního zabezpečení, Již během finského předsednictví jsme si uvědomili význam tohoto nařízení pro občany eh, Unie. My si plně uvědomujeme, že je to dosti náročná věc a doufáme, že společně s komisí a parlamentem v rámci dohody, v rámci dialogu s členskými státy, se nám podaří dospět k úspěšnému kompromisu, ale tady je skutečně třeba nalézt kompromis se všemi. A v rámci prací vedených za našeho předsednictví budeme usilovat o kompromis, který je nezbytný pro to, aby skutečně celá tato záležitost mohla být náležitě zajištěna z hlediska mobility, z hlediska práva, z hlediska větší rovnosti mezi pracovníky mm, v rámci území EU. Pokud jde o jednání a sociální dialog, samozřejmě my se hlásíme k těmto zásadám, podporujeme posilování sociálního dialogu v celé Evropě bude tedy zahájen tripartitní sociální summit 23. a bude příležitostí k tomu, abychom se věnovali eh, celé řadě témat, včetně tedy eh, vedení právě tripartitního dialogu. Chceme podpořit sociální dialog protože se domníváme, že je zcela zásadní a myslíme si, že nejlepší rozhodnutí se mohou přijímat právě v rámci sociálního vyjednávání. Čili tyto priority a tyto tematické okruhy nás povedou k tomu, že budeme sociální dialog skutečně pokládat za zcela zásadní kategorii. Myslím, to by asi mohly být odpovědi týkající se té oblasti, tedy práce a důchodů. A teď dávám slovo své kolegyni. Ano, děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně. Stejně jako kolega se pokusím združit odpovědi na základě určitých tematických okruhů. Zazněly otázky, které se týkaly budoucnosti naší sociální politiky a vůbec sociální Evropy. V tomto ohledu musím zdůraznit, že v rámci strategických úvah, pokud jde o sociální ochranu, sociální zabezpečení, to, co je důležité, je moci se přizpůsobit poměrně rychle změnám, eh, se kterými se musí potýkat všechny státy Unie v rámci globalizovaného světa. Abychom mohli úspěšně čelit všem těmto výzvám, politika EU potřebuje kontinuitu a je také důležité, aby zaznamenala určitý pokrok. Pokud chceme aby věci byly udržitelné, musíme skutečně systematicky a strategicky působit. A proto je zásadní, aby všechny zúčastněné subjekty na úrovni EU se tomu věnovaly skutečně velmi odhodlaně a abychom se pokusili zlepšit různé nástroje, které již máme k dispozici. To znamená zaručit v podstatě součinnost mezi jednotlivými sociálními a hospodářskými politikami Unie. Zejména tedy pokud jde o ten soubor sociálních práv, pokud jde o politiku zaměstnanosti a sociální zabezpečení. Jeden z důležitých faktorů je zohlednění vnitrostátních specifik a vnitrostátních pravomocí. V rámci tohoto přístupu se zájmem sledujeme a budeme dále sledovat iniciativy, které již byly přijaty, ale i nové iniciativy Evropské komise a také komunikaci týkající se budování silnější sociální Evropy pro spravedlivější transformaci. Stejně se budeme zabývat otázkami rovnosti mužů a žen a také rovnosti v platové oblasti, kterou pokládáme za velmi důležitou. Pokud jde o soubor sociálních práv na úrovni EU, Tady bych chtěla zdůraznit akční plán pro jejich provádění. A pokud je o tento akční plán, uděláme vše pro to, aby se uplatňoval konzistentně a aby sociální práva byla využívána opravdu co nejúčinnějším způsobem. Myslíme si, že tyto zásady mají velký význam pro budoucnost sociální Evropy. Myslíme si, že Evropa je opravdu velmi specifickým místem, kde je třeba tyto otázky brát potaz. Udržitelnost zde má velký význam a přitom vidíme velké změny, ke kterým dochází, které přinášejí zároveň nové příležitosti i nové výzvy. A v rámci dostatečně široké diskuse a přípravy toho akčního plánu pro uplatňování sociálních práv, kde se budeme zabývat všemi iniciativy, iniciativami a návrhy Evropské komise jakožto určití neutrální zprostředkovatelé mezi členskými státy a dalšími institucemi ve snaze opravdu o další rozvoj sociální Evropy. Padla také otázka, která se týkala chudoby a sociálního vyloučení. A já vám děkuji, že jste se na to zeptali, protože toto téma je velmi důležité. I přes pokrok, který zaznamenala EU v této oblasti, riziko chudoby a riziko sociálního vyloučení nadále představuje zásadní výzvu v celé Unii a ve všech členských státech. A to zejména, když se zabýváme osudem dětí, mladých lidí, postižených osob nebo také příslušníků menšin eh, či migrantů ať už jde o přístup k sociálním službám, ke vzdělávání nebo přístup na pracovní trh, tady před námi stojí řada zásadních výzev a stárnutí obyvatelstva zde také hraje svou úlohu v rámci vývoje, který můžeme sledovat v poslední době pokud jde o obtíže, se kterými bojuje celá řada našich občanů. Udržitelnost také naší sociální ochrany, sociálního zabezpečení, to musí skutečně zůstat jaksi jedním z hlavních cílů ve všech oblastech, kterých se to týká. Pochopitelně v tomto kontextu se domníváme, že evropská sociální práva by měla fungovat jakožto určitá buzola, která nám ukáže, jakým směrem se máme vydávat a že je třeba přitom zcela zohlednit potřeby pracovního trhu a také více rozměrný ráz vylučování, ke kterému dochází na sociálním trhu i v sociální sféře. Děkuji také za otázku, která se týkala sociálního bydlení a rostoucího počtu lidí bez přístřeší. Situace lidí bez přístřeší je skutečně zásadní výzvou pro mnohé členské státy. Domnívám se, že je třeba tuto otázku řešit v rámci udržitelných řešení a že je třeba najít v podstatě pojítko mezi tím, co se děje na evropské úrovni a pokud jde tedy potom o prevenci na konkrétním místě a je třeba zde zapojit co nejširší okruh zúčastněných subjektů v občanské společnosti eh, v boji proti tomuto jevu vylučování. protože lidí bez přístřeší je stále více. Samozřejmě je třeba si zde vyměňovat správné osvědčené postupy, protože pokud budeme sdílet naše zkušenosti, o to více můžeme v podstatě doufat, že změny půjdou pozitivním směrem a my se pokusíme učinit vše proto, aby ty změny šly správným směrem v této oblasti. Další důležitá otázka se týkala osob s postižením. Už jsem říkala ve svém úvodním vystoupení a mohu teď jenom zopakovat, že naše předsednictví mimo jiné skutečně zdůrazňuje otázku sociálního začlenování a podpory práv osob s postižením. Na konci loňského roku jsme měli tedy možnost pořádat Mezinárodní den osob s postižením a to ještě tedy posiluje v podstatě naše přesvědčení, že je třeba chránit práva osob s postižením a dát jim možnost, aby mohli vykonávat všechna svá práva, včetně tedy práva na důstojný život. Po dobu našeho předsednictví v této oblasti bychom chtěli zejména zdůraznit nezbytnost horizontálního přístupu a chtěli bychom, aby se skutečně tato témata stala dostatečně zřejmými, viditelnými. tím určitě tedy neskončíme, protože ochrana práv osob s postižením, uplatňování úmluvy OSN v této oblasti pro každodenní život našich občanů, to je něco, co je pro nás prioritou. Informace, které dostáváme ze statistických šetření, z veřejné konzultace, která byla provedena v celé Unii a také tedy sledování studií. To všechno nám ukazuje, jakým směrem se vydat do budoucna. Aktivní účast všech zúčastněných subjektů má zde zásadní význam a skutečnost, že budeme mít také systémový přístup, je nesmírně důležitá proto také hovoříme o konferenci týkající se vyhodnocování eh, postižení a invalidity. Budeme se také zabývat samozřejmě otázkou praktického uplatňování umluvy OSN, pokud jde o práva postižených osob. To samozřejmě se bude týkat financování nabízeného dobrovolným organizacím a různým tedy eh, spolkům a združením, která působí v této oblasti, eh, která zajišťují péči o osoby s postižením. Jde o to, aby se skutečně zahájila co nejširší diskuse, pokud jde o výměnu zkušeností a osvědčených postupů v rámci vnitrostátních systémů jednotlivých členských států a pokud jde o záruku pro mladé. to, co je zde nejdůležitější, je politická vůle. Stejně jako hlavní směry, které vydávají evropské orgány a konkrétní kroky, které provádějí členské státy. Jde o to mít skutečně všeobecnou politiku, opírat se o součinnost mezi fondy, aby se tato eh, konkrétní praktická činnost podpořila je tady také třeba eh, usilovat o možnost eh, včasné eh, diagnozy problému a to potom umožní také rozbít tedy ten začarovaný kruh sociálního vylučování. Proto je velmi důležité, že zde očekáváme informace, které vyplynou z konference věnované přípravě činnosti zaměřené na ochranu dětí v ohrožení. Tyto informace nám poslouží pro eh, úvahy nad tím, jak tedy dále pracovat v této oblasti. To je nezmírně důležité, zejména pro ochranu dětí a mládeže v ohroženém postavení a pomáhá to také tedy eh, boji proti chudobě těchto skupin. Týká se to i otázky výživy a bydlení pro děti a týká se to také tedy péče o děti Ano, myslím si, že jednou z otázek, pokud jsem si to dobře zaznamenala, se také týkala rovnosti mezi muži a ženami zejména tedy rovné postavení žen na pracovním trhu. Hovořila jsem o tom v úvodu, říkala jsem, že je to jedna z eh, takových základních podmínek pro skutečnou soběstačnost mužů a žen a že je to také podmínka trvale udržitelného rozvoje. V rámci této priority máme za cíl přispět k posilování úlohy žen na pracovním trhu a jsem přesvědčena, že je velmi důležité, abychom měli globální přístup, přístup, který bere v potaz také kvalitu legislativních úprav, kde je také jasně definována úloha institucí, kde se sledují statistické údaje a kde je možno přijímat jasné strategické cíle. Je důležité, abychom mohli jasně posoudit všechna opatření přijatá v tomto ohledu. A potom je tady také otázka týkající se demografického vývoje, kterému čelíme. Tady mohu zopakovat, že některé věci, které jsem už řekla v úvodu, teď musím zopakovat, protože EU čelí zcela zásadním změnám na pracovním trhu a také před ní stojí řada sociálních a demografických výzev, které ještě posiluje globalizace. A ve vztahu k těmto výzvám je třeba posílit sociální soudržnost a podporovat udržitelný růst. To je zcela zásadní. A pokud jde o demografickou výzvu, tady bych chtěla pouze připomenout, že Chorvatsko uznalo zásadní význam demografických výzev ve svém vnitrostátním programu a tato výzva byla potom také zahrnuta do strategického plánu EU pro nadcházejících pět let na podnět právě Chorvatska. Takže si myslíme, že je to zcela zásadní věc. A u příležitosti našeho předsednictví budeme samozřejmě se snažit zahájit diskusy ke všem tématům, která se váží k demografické výzvě, zlepšovat tedy životní úroveň a také zlepšovat pracovní podmínky a vyváženost mezi soukromým a profesním životem. A ještě bych chtěla říci, že chceme, aby středem našeho zájmu byl lidský kapitál jakožto základ pro opatření, která bude třeba přijmout, abychom omezovali určité dopady demografického tlaku a abychom zajistili udržitelný rozvoj a aby zde tedy členské státy byly schopny působit v oblasti začlenování. Naše předsednictví si velmi dobře uvědomuje tuto problematiku a vše, co se projevuje právě v rámci demografického vývoje a má svou váhu, která dopadá na naši ekonomiku. Zahájíme opravdu rozsáhlou diskusi na toto téma, abychom mohli si vyměňovat osvědčené postupy na jejich základě budeme schopni přijmout závěry, které budou relevantní. Děkuji, tím jsme ukončili první kolečko a teď se dostáváme ke druhému kolečku otázek. Já stručně přečtu z vaše jména. Začneme paní Dešav. Ano, takže pr- první paní Tons, pan Kasa, paní Rondinelli, paní Zalepson, Madame Holmes, uh, Madame Ferrandis, Madame Lenoir, Madame maxové uh, eh, Madame Semedo, Nicolau Alavanos, Mr. Saliba, Mr. Burgles a pak Madame Bischoff. Eh, Takže, protože máme málo času, ještě paní Lizy a pan patten. Okay, ne- Dobrá, takže protože máme mm, už relativně málo času, čas na nás tlačí, tak musíme stanovit pravidla, takže bude to jedna půl minuty na otázku, takže děkuji vám za pochopení. Takže první, paní Tons, prosím. Děkuji za slovo a děkuji za vaše prezentace, paní ministrině a pane ministře. Jsem velmi ráda, že vaše priority zahrnují také silnou Evropu. Ale silná Evropa může existovat pouze tehdy, když všechny členské státy v Evropské unii budou silné. Každý řetěz je pouze tak silný, jak je jeho nejslabší článek. Abychom tedy pomohli těm zemím, která, které nepatří k těm nejvíce konkurenceschopným, tak máme různé fondy, například fondy soudržnosti. Potom jste zde hovořili také o Evropském sociálním fondu. Budete mít na starosti také jednání, nebo budete se účastnit jednání o víceletém finančním rámci. A já doufám, že vaše stanovisko bude takové, že ESF nemůže být snížen, prostředky nemohou být sníženy ve prospěch Fondu pro spravedlivou transformaci. Takže moje první otázka ohledně demografické situace. Jsem ráda, že jsme si všichni vědomi toho, že je to narůstající problém, ale musíme také uvažovat o řešeních. A v tomto kontextu bych byla ráda, kdybyste představili nějaká hmatatelná, konkrétní řešení v souvislosti s narůstajícími demografickými problémy. Co mohou udělat eh, evropské politiky z tohoto hlediska? Víme, že to patří hlavně do působnosti eh, členských států. A moje další otázka jak budete řešit tu věc, že mladí lidé ze zemí jako Chorvatsko, Slovy nebo Slovinsko, moje země, aby neodcházeli do západní Evropy nebo do jiných eh, vyspělejších zemí. Děkuji. Děkuji ministr, oběma ministrům za jejich prezentace a za jejich velmi podrobné odpovědi. Společně s kolegy z tohoto výboru mám na starosti ESF+, takže bych se chtěl k tomu vrátit. Tento fond pomáhá milionům evropských občanů a já jsem si jistý, že jste si toho vědomi. E, zaměř, Děkuji vyjednávacímu týmu za konstruktivní přístup k vyjednávání na té první technické schůzi. Byl tam opravdu panoval duch konstruktivní spolupráce, tak aby se vyřešily ty technické věci co nejrychleji, ale nicméně mám určité obavy a mám obavy, že za finského předsednictví tam byly nějaké návrhy týkající se snížení tohoto rozpočtu. A jako jiní kolegové mě jsem znepokojen eh, tím, že je se plánuje převést ještě více prostředků z tohoto fondu do Fondu pro spravedlivou transformaci. A mělo by tedy dojít k významnému snížení a to by mělo masivní důsledky na pro jednotlivé členské státy. Velký problém spočívá v tom, že čelíme zde velmi důležitým věcem v rámci toho balíčku vyjednávání o víceletém finančním rámci musím. A parlament je zásadně proti tomuto začlenění. Takže já doufám, že s vaší pomocí se toto, nenast, toto nenastane, když to jde k jednání paní Rondinelli a paní Zalevská. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, pane ministře, říkali jste, že chcete pokračovat eh, v procesu rozšiřování směrem k zemím Balkánu. Pro nás je skutečně zásadní, aby byly, byla chráněna určitá základní práva a standardy na trhu práce v rámci Evropské unie, aby nedocházelo k jejich snižování. Zatím jsme se nevěnovala dostatečná pozornost těmto otázkám při eh, posledním rozšiřování, takže je riziko, že to poškodí eh, země východní Evropy, které trpí eh, problémem nedostatečné, trpí tedy problémy konkurenceschopnosti. Vždy jsme se domnívali, že trh samotný napraví všechny tyto rozdíly, ale zmílili jsme se a ta historie by se mohla opakovat. Co na, chcete navrhnout, abychom se vyhnuli tomu, že tato nerovnováha ještě bude dále narušovat evropský projekt? Děkuji paní Zalevská a pan Danielson další řečníci. Děkuji za vaše prezentace a také děkuji za Eh, vaše odpovědi. Také my samozřejmě máme určité obavy v tom smyslu, že by mohlo dojít k tomu, že prostředky z fondu soudržnosti Eh, by mohly být převedeny do té takzvané zelené transformace. A nyní bychom se měli možná zamyšlet nad tím, jak eh, vyřešit to, aby nedošlo ke krácení těchto prostředků, ale spíše naopak, aby tam byly vneseny nové prostředky. A jak tedy Samozřejmě musíme se rozhodnout, kolik prostředků a na jaké účely bude využito. Vy jste nám prezentovali vaše priority vašeho předsednictví a bylo by tedy důležité, abych, abychom vlastně stanovili určité pořadí těchto priorit a řekli, co je nejdůležitější, co je méně důležité, tak aby to všechno mohlo být náležitě financováno. Máme velké projekty, například v oblasti digitální, digitalizace, digitálního vymezení u nás. Všechny školy například mají přístup k širokopásmovému internetu využijí, využívají multimediální interaktivní tabule a nyní pracujeme na projektech pro starší lidi například, kteří také by se měli účastnit tady, kteří jsou také ohroženi tímto rozvojem digitálního trhu a takzvaně se vrací do školy a učí se. Vypracovali jsme strategii a abychom vlastně podpořili toto celoživotní eh, vzdělávání a přináší to už výsledky máme také odpovídající agentury. Pře- předsedkyně přerušuje, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já také bych chtěl poděkovat oběma ministrům za to, že prezentovali program chorvatského předsednictví. Pro mě za jakožto člena SAD je velice důležité, abychom zdůrazňovali význam sociální Evropy a zaměřovali se na práva pracujících v Evropské unii. To je podle mě priorita. A jsem velmi rád, že chorvatské předsednictví hovoří o důležitosti pilíře sociálních práv. Je to opravdu jedna z vašich priorit a jsem tomu rád. Jsem také rád, že zdůrazňujete význam sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Je velice důležité, aby se nám podařilo vybudovat spravedlivou, udržitelnou Evropu a je potřeba se opírat o sociální partnery. Naše Evropská politika v této oblasti je velice důležitá. Environmentální politika, ta je také velice důležitá, protože bude hrát roli pro blahobyt evropských občanů a pracujících. Komise, když hovořila o sociální Evropě, tak řekla, že jedno investované euro do této oblasti nám umožní získat dvě eura. Takže dobré pracovní podmínky jsou velice důležité, abychom, se, abychom předcházeli sociálním, psychologickým a dalším problémům. Je tedy důležité, abychom měli novou strategii mm, týkající se pracovních podmínek, pracovního prostředí. To je opravdu zásadní. Je důležité, abychom měli novou strategii týkající se těchto otázek, tak abychom měli globální vizi, která umožní předcházet, bojovat proti chorobám z povolání, proti psychickým problémům problémům a tak dále. Děkuji. Paní Holmes a paní Verandes se připraví. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji oběma ministrům za jejich prezentaci, za to, že prezentovali priority. Já bych se chtěla zeptat na demografické eh, změny. To je opravdu jedna z velkých výzev, kterým Evropa čelí. To má dopad na ekonomickou rovnováhu, sociální, kulturní, územní rovnováhu a vyřešit tyto problémy by nám umožnilo zaručit eh, provádění sociálních práv a rovný přístup pracovnímu trhu ve všech členských států. Je tedy potřeba zavést takový mechanismus, aby se zastavil, ukončil exodus občanů, zejména mladých. Je potřeba zaručit územním samozprávám, podpořit je, zajistit přístup ke službám na místě. Je potřeba vytvořit národní strategie, aby se bojovalo proti demografickým změnám. V mé zemi ve Španělsku se to děje a myslím si, že je to model, který by se mohl využít i jinde v Evropské unii. Chorvatské předsednictví tedy prezentovalo minulý týden ve Štrasburku svůj program a konstatovali jsme, že jeden z vašich cílů je právě řešení těchto demografických změn. A já bych se ráda zeptala, co chcete konkrétně dělat vzhledem k územním rozdílům. Co uděláte, aby se zlepšily životní podmínky mladých lidí, zejména ve venkovském prostředí? A co máte v úmyslu dělat pro řešení otázky schudnosti penzijních systémů v Evropské unii? Děkuji, další řečník. Děkuji. Paní, já budu velmi stručná, protože některé otázky zde už zazněly, i když bych se k ním ještě ráda vrátila. Jak víte, Evropská komise minulý týden prezentovala ten, tu zelenou dohodu s celou šadou návrhů v boji proti klimatickým změnám ehm, neutrální ekonomice, spravedlivému přechodu a tak dále. My v parlamentu a zejména v naší v, našem, v naší frakci litujeme, že se nehovoří více o sociální dimenzi zelené dohody. Je pravda, že je potřeba chránit životní prostředí, ale je také potřeba zohledňovat pro sociální spravedlivost, protože jsou to právě ti nejzranitelnější, kteří budou nejvíce dotčeni klimatickými změnami. Chtěla bych se tedy zeptat, zda chorvatské předsednictví bere v úvahu sociální dimenzi zelené dohody, jestli ano a pokud, a pokud ano, tedy zda jaké budou vaše priority. Další priorita je ekonomika blahobytu, dobrých životních podmínek. To tedy je. Je tam myšlenka určité e, šťastnější, spokojenější společnosti mezi vašimi prioritami. Jedno velice důležité téma je zdraví, zdravotnictví, psychické zdraví ve práci. Současné podmínky nejisté práce a digitalizace ohrožují eh, psychické, mohou ohrožovat psychické zdraví pracovníků a my potřebujeme zlepšovat eh, pracovní podmínky. Je tedy potřeba brát fyzické i duševní zdraví v úvahu. Je zde zejména frustrace, eh, stres, deprese. Je to jedna z vašich priorit bojovat proti tomu a pokud ano, tak jak tomu hodnáte, hodláte čelit paní Lenoir a pan Brady děkuji. Vážení ministři, děkuji za to, že jste se nám prezentovali vaše vize práce a sociálních práv. Evropská komise minulý týden prezentovala eh, cestovní mapu evropských práv která by měla garantovat, že nebudou žádní lidé, kteří zůstanou stranou v oblasti zdravotnictví, zejména by se to mělo opírat o evropský plán boje proti rakovině. Rakovina je první hlavní příčinou úmrtnosti evropských občanů a jeden z vážných problémů zdraví při práci. Eh, velké procento úmrtí v práci, eh, například 120 tisíc úmrtí souvisí eh, s rakovinou způsobenou tedy pracovními podmínkami u žen se zvýšila rakovina prsu eh, při, no, v rám, při noční práci. Váš program by měl šířit eh, dobré pracovní podmínky. Vaše předsednictví eh, také chce zahájit diskuse o tom akčním plánu pro boj proti rakovině. Můžete nám tedy říci, jaký impul chcete dát, eh, aby z tohoto plánu byl skutečně ambiciozní plán, zejména také pro prevenci proti chorobám z povolání. Děkuji paní Maxová a potom paní Semeda. Slovo paní předsedkyně. Eh, děkuji za představení vizí chorvatského předsednictví, ale eh, ráda bych konstatovala, jak už některá z mých kolegyň, že tam vidím málo konkrétních eh, nápadů. My si musíme uvědomit, že vše je o penězích a jak řekla zase jedna z mých kolegyň, sociální politika se točí okolo peněz. A vy jste správně zdůrazňovali, že populace stárne, a zdali je na to Evropa vůbec připravená. Proto je velmi důležité myslet i na udržitelnost sociálního systému nejen v jednotlivých zemích, ale i v rámci Evropské unie. Eh, co je pro mě jednou z priorit, eh, by se dalo říci, je to, pokud se vám podaří dokončit eh, tisk 883 koordinace sociálního zabezpečení. Myslím, že to bude velmi dobrý krok, i když vnímám, že je to velmi těžké téma. Ehm, eh, byla bych i ráda, abyste bojovali za to zachování SF a SF+, i když jsou zde určité tendence přesunout do spravedlivého ehm, transformačního fondu. Za co vám chci velmi poděkovat je příprava eh, konference týkající se osob se zdravotním postižením, především vyhodnocování invalidity a bylo by velmi dobré, aby z toho byly konkrétní výstupy, jak pomoci lidem, třeba sjednocená dálniční známka, jednotný průkaz pro osoby se zdravotním postižením. To by jim velmi usnadnilo život. Jedna konkrétní otázka lepší podpora rodin. Jak si toto představujete? Děkuji. paní Semerio a pan Alavanos se připraví. Děkuji, paní předsedkyně. Moje první otázka se týká na paní ministrině Bedekovičové. Je ten eh, odliv mozku, to je velice důležité téma i v vašem programu. Vy jste zmínila rozpravu o cirkulaci oběhu mozku jakožto alternativu proti odlivu mozku. Mohla byste se zmínit o tom, jak by to bylo řešení a jak členské státy by mohly pracovat směrem k této změně. Moje druhá otázka se týká, se obrací na ministra Aladoviče. Ráda bych věděla, jaké je vaše stávající stanovisko týkající se východoevropských členských států, pokud jde o možné zvyšování minimální mzdy a jak se budete snažit je přesvědčit eh, k tomuto, aby skutečně pobírali lidé takový plat, kterým zajišťuje slušné život. Pan Alabama a pan Saliba se připraví. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat oběma ministrům a říci, že v celé Evropské unii po mnoho let jsme svědky určitých politických směrů s konkrétními přesnými výsledky. A máme zde například různé formy práce takové mm, dosti eh, podivné, tedy které byly v posledních letech eh, vznikly. Kolektivní dohody například, bohužel se k ním přistupuje opravdu nepřijatelným způsobem. Odbory například s těmi opatřeními, které byly, byla přijata v Řecku, už se nemohou v podstatě, nemají v podstatě možnost eh, zasahovat také eh, proběhly velmi hluboké změny v sociální oblasti, které, hm, tyto systémy už nejsou skutečným veřejným systémem, ale měl by to být systém, který budou, který budou financovat sami zainteresovaní, v podstatě téměř soukromý systém. To jsou problémy, které neexistují pouze v mé zemi, ale i v ostatních zemích, jako Belgie, Francie a tak dále. A já zde vidím určité rozdíly mezi tím, co říkáte, a skutečnosti. Říkáte, že by mělo docházet spíše k oběhu, k cirkulaci mozku a přitom stovky tisíc mladých lidí jsou nuceny pracovat v různých zemích, snaží se najít nějaké pracovní místo, aby si vydělali na život. Jsou to takový nomádi v podstatě, kteří cestují za prací. Jak bychom tedy mohli najít řešení problému nezaměstnanosti mladých? <clears throat> L-ewelet nixtieq nirringrazzja lil Děkuji. E, chci poděkovat ministrům za jejich vystoupení a za vysvětlení v tom úvodním vystoupení a přeji jim hodně úspěchů v nadcházejících šesti měsících. Hlavním prioritám tohoto předsednictví patří digitalizace a význam, který Unie přikládá eh, konkurenceschopnosti právě v této oblasti a vytváření dalších příležitostí. Nicméně, kromě flexibility, eh, kterou digitalizace vnesla do trhu práce, vytvořila právě také nové výzvy a obtíže. To je něco, eh, čeho jsme svědky stále více se rozšiřujícími problémy eh, duševního zdraví, problém zajištění rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. A moje otázka je následující. Evropský parlament již začal diskutovat o významu zavést eh, právo se digitálně odpojit. A ta, díky tomu by se u pracovníků zlepšila kvalita života, protože by trávili více času s rodinami. A to je velice důležité si uvědomit. Další novou realitou je e, problematika platformových pracovníků, pracovníků platform. Bohužel tady neexistuje žádná evropská právní úprava a řada z těchto pracovníků e, je považována za osoby samostatně výdělečně činné a nás by zajímalo, e, jaké plány máte pro tyto pracovníky platform. Děkuji a paní Myšov, Myšov se prosím připraví. Děkuji mnohokrát za slovo. Vítám vaše úvodní vystoupení a Chtěl bych slyšet, co vaše předsednictví bude dělat, aby zapojilo sociální rozměr také do zelené dohody, ale také do dalších politik, včetně jednotného trhu. Jaké ambice a priority máte, pokud jde o demografické změny? V jakých konkrétních oblastech politik, ať už národních nebo evropských, je možné dosáhnout změny. To je samozřejmě komplexní rozprava, žádná jednoduchá řešení neexistují mm, a zajímalo by mě, kde myslíte, že je změna potřeba nejvíc. A pak eh, další klíčová otázka pro náš výbor, jak chcete propojit eh, potírání klimatické změny a genderovou vyváženost na trhu práce, aniž bychom nahražovali rodinnou politiku, sociální politiku paní Bišov a pak další. Ano, paní ministrině, pane ministře, děkuji za to, že jste prezentovali obšírně váš program a vaše priority. Slyšeli jste, že pro nás zde ve výboru pro zaměstnanost je důležité téma koordinace systému sociálního zabezpečení a já jakožto zpravodajka bych opravdu to ráda ještě zdůraznila. Pan ministr říkal, že právě za finského předsednictví bylo z, z, pochopila, byla pochopena důležitost tohoto tématu pro evropské občany tak aby v jednotlivých členských státech k této koordinaci docházelo, aby někdy, když má dojít k tomu vlastnímu plnění, potom je tam určitá zdráhavost a je důležité, abychom našli skutečně dobré řešení. To je opravdu jádro, to je takové ústřední nařízení, to, to je to, kde Evropa musí poskytovat služby, kde musí podporo, ukazovat, že chce podporovat spravedlivou mobilitu a podporuje své občany. Jako jedna z posledních eh, řečnic bych se chtěla zeptat na stupnici od jedné do šesti, od velmi slabého po velmi silné. Byste se měli popsat, jak vysoké jsou vaše ambice, že se podaří dokončit toto téma. Byla bych velmi ráda, kdybyste mi mohli krátce odpovědět. Mr. Pattern. Děkuji, eh, paní Lezinger a pak pan Pattern. Děkuji vám, paní předsedkyně. A Dobrý den, zdravím ehm, pana ministra, ministrině a přeji vám hodně úspěchu. Já pocházím z regionu Venecia. Julia máme provincii Buje, která eh, se velmi blíží jedné z provincií ve vašem městě, takže vidíte, že naše země mají mnoho společného. Vítám vaši obezřetnost ve volbě priorit. Musíme si však uvědomit význam právního základu pro deklarovanou politiku. Jaké kroky chcete přijmout? Eh, v nadcházejících bodech, co se týče přeshraničních pracovníků a pracovní mobility přes hranice. Co budou tyto návrhy znamenat pro demografické změny, s kterými se setkáváme? Chceme podporovat eh, vyšší porodnost nebo migraci? Eh, samozřejmě eh, jsme si vědomi toho, že musíme hledat nové cesty, jak řešit tuto problematiku. Pokud jde o udržitelný rozvoj a správnou rovnováhu v Evropské unii, eh, velmi důležité je, aby všechny členské státy tuto otázku e, skutečně řešili. Jak vnímáte problematiku neutrálního zprostředkovatele? Prosím, e, pan Paten, děkuji. E, já jsem také chtěl poblahopřát vašemu předsednictví. Přeji vám hodně úspěchů. Já jsem do Chorvatské jezdil hodně, je to skvělá země. V Zagrebu jsou, eh, je eh, moje nejoblíbenější muzeum, muzeum eh, rozpadlých vztahů, takže já předpokládám, že až tam pojedu příště, bude tam malý výstavní sál věnovaný Brexitu a tomuto rozpadlému vztahu. A e, vzhledem k nesmírně dlouhém seznamu e, všech otázek a podnětů, kterých se vám dostalo e, tady na tomto zasedání, zajímá mě, jaký postoj budete zastávat vůči Spojenému království od příštího týdne. Máme velice dobrou pověst z hlediska práv pracovníků, pracovních podmínek a podobně. Budete budete eh, se zaměřovat i na to, proč jsou důležité tyto podmínky, anebo naopak se budete zaměřovat jenom na vlastní pracovní podmínky. A nyní druhá eh, část odpovědí. Kdo z vás by chtěl začít? Prosím, eh, uměte se slova. <clears throat> Poštovane zástupnice, poštovani zástupnici, já se zahvaljujem na... Vážení poslanci, chci vám poděkovat za druhé kolo otázek. Eh, I především protože nemáme moc času eh, a chci nechat také ještě čas paní ministrině Bedekovič. Eh, pokusím se reagovat stručně. V první kolečko otázek já se pokusím ještě chronologicky odpovědět. Já jsem se nezmiňoval o nařízení 883 a potenciál pro digitalizaci mezi členskými státy. Ehm, ehm, samozřejmě podporujeme výměnu dát, výměnu informací, digitalizaci, ale zároveň si uvědomujeme skutečnost, že v tuto chvíli Eh, toto není možné eh, pro všechny státy, že by měly být zapojeni do výměny informací, eh, tak jaký dopad by to mohlo mít? Hovoříme-li o ESF Plus a Fondu pro spravedlivou transformaci, tak samozřejmě jsme proto, abychom SF Plus se nepoškodili v souvislosti s dalšími aktivitami a dalšími fondy. Naším cílem je zajistit, aby v budoucích vyjednáváních eh, mohl ESF sehrát důležitou úlohu. Víme, že souvisí s MFF a my tedy přirozeně Očekáváme ukončení vyjednávání o MFF a pak budou tedy splněny všechny předpoklady pro kvalitu nadcházejících programů, včetně SF+. O němž e, očekáváme, že zachová sociální rozměr. A to eh, znamená tedy zvýšit úroveň vzdělání, sociální inkluze a v některých členských státech také digitální problematiku. Když o tom hovoříme, nesmíme zapomínat na to, že z chorvatského pohledu je rozšíření vnímáno jako jev pozitivní a alespoň neformálním způsobem se budeme chtít zapojit do spolupráce i státy, které zatím nejsou členskými státy. Chceme je zapojit třeba do aktivit Rady EPSCO, neformální zasedání Rady EPSCO, které se má konat v Zagřebu, například navštíví ehm, na eh, okrajích tohoto zasedání proběhnou setkání s ministry sociálních věcí ze zemí západního Balkánu například. A Eh, budeme se snažit tedy s nimi také spolupracovat a informovat je o aktivitách evropských institucí. Co se jedná ehm, digitální společnosti a zapojení starších osob do digitální společnosti. To vnímám jako velice důležité a musíme o tom jednat. A samozřejmě eh, naše záměry jdou směrem k digitalizaci a zainteresované subjekty jsou k tomu také nakloněny. Digitalizace jako taková je něco, co je pro nás důležité, budeme se snažit to podporovat. Pokud se týká sociálního rozměru zelené dohody, tak jsme přesvědčeni, že jak Fond pro spravedlivou transformaci, tak ESF Plus bude moci vytvořit novou sociální dimenzi, která souvisí s přechodem k zelené ekonomice. Protože samozřejmě je tady potenciál vytvoření nových pracovních míst či nerovnováhy na trzích a Pomocí některých fondů, například Fondu pro spravedlivou transformaci a ESF+, budeme se sna- samozřejmě snažit řešit sociální rozměr zelené dohody a případně hledat jeho negativní e, účinky. E, co se týče e, Eh, zdravotních podmínek, zdravotně pracovních podmínek na pracovištích rovnováhy mezi osobním a profesním životem. Domnívám se, že právě tato druhá priorita nám umožní diskutovat o problematice duševního zdraví, eh, zdravotního stavu a podmínek v práci, případně situací, kdy je právě toto nějak ohroženo. Probíhají velice rychlé změny na trhu práce a to se dotýká všech dalších parametrů, jak soukromí, tak profesní život je tím ovlivněn a jsme přesvědčeni, že právě druhou prioritou na jednání Rady pro sociální záležitosti bude rozprava eh, právě o těchto tématech. S tím, že právě eh, duševní zdraví eh, a priorita dobrých zdravotních podmínek v práci bude patřit k našim prioritám. Dále udržitelnost sociálních systémů v Evropě. To je skutečně hozená rukavice pro nás všechny. Budeme o tom muset mluvit nyní, ale i v budoucnosti, zvláště eh, pokud se jedná o eh, systém eh, důchodového zabezpečení, sociálních dávek a podobně, tak nás čeká velice náročné období. Z pohledu našeho předsednictví se domnívám, že se musíme zaměřit na dovednosti, protože tím, že zahájíme diskusy o dovednostech a vytváříme nové dovednosti na trhu práce, budeme schopni eh, nabídnout přidanou hodnotu ekonomice jako celku a budeme schopni také ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě nabídnout sociální ekonomiku nebo sociálně orientovanou ekonomiku. Právě to je také jedním z řešení problému udržitelnosti. Co se týká minimální mzdy, já už jsem se o tom stručně zmínil v prvním kolečku jsme zatím ve fázi, kdy čekáme na výsledky konzultací, které v současné době probíhají mezi Evropskou komisí a sociálními partnery a mohu jenom zopakovat, že podporujeme konzultace, tripartitní dialog, sociální dialog a během našeho předsednictví budeme dělat maximum pro to, aby sociální dialog byl společným přístupem uvnitř celé EU a také něčím, eh, co budeme mít na paměti během implementace sociálního dialogu, abychom je co nejlépe podporovali. A co se týče trhu práce, Já myslím, že jsem už tedy zodpověděl všechny otázky, kromě otázky pana Bišofa. Nicméně ta otázka byla eh, strukturována mezi jedničkou a šestkou. Já jsem myslel, že nejvyšší hodnocení je ta šestka, eh, takže eh, potom náš záměr by byl hodnocen úrovní šest. Paní ministrině, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já jsem se pokusila vaše dotazy seskupit do několika oblastí. Největší počet otázek se soustředil na demografické výzvy. A právě e, to mě velmi těší, protože ve svém úvodním vystoupení jsem už uvedla, že si uvědomujeme, že demografie je zásadním problémem nejenom v Chorvatsku, ale celkově ve všech zemích EU. A proto jsem velmi ráda, že e, právě na tom se vzájemně shodneme a že i vy, zástupci občanů členských států Evropské unie, e, to vnímáte stejně. Je také dobré vědět, že chceme všichni udělat pozitivní kroky správným směrem, když chceme ten problém vyřešit. Když hovoříme o demografických otázkách obecně a především, když vezmeme v úvahu situaci ve všech členských státech Evropské unie, musíme si uvědomit, že ne všechny státy EU mají před sebou stejné demografické výzvy. Znamená to, že jakékoliv doporučení, eh, které předložíme, musí být flexibilní a musí brát v úvahu národní a regionální faktory. Zároveň doporučení musí eh, mít za cíl zlepšení situace v celé Evropské unii. A mobilita mladých lidí byla také zmíněna jako něco, co s demografií souvisí. A to zvláště mobilita, pokud se jedná o mladé lidi a aktivní lidi. To je také něco, o čem hovořili, ko, hovořil kolega. Pokud si tedy přejeme nalézt řešení tohoto problému, musíme si uvědomit, že Evropská unie je založená na koncepci mobility a na zásadě svobody pohybu jejich občanů. Také Musíme mít na paměti skutečnost, že mobilita občanů EU e, patří k základním právům, e, která Evropská unie zajišťuje. Evropská unie chce e, odstranit všechny překážky mobilitě pracovních sil. Chceme-li tedy zlepšit mobilitu a migraci, musíme v tomto kontextu také pochopit, že právě eh, mobilita občanů patří k základním svobodám Evropské unie. Samozřejmě budeme klást důraz na zajištění lepší rovnováhy mezi osobním a profesním životem. A chceme se zaměřit na demografickou konvergenci, chceme dosáhnout eh, ekvivalentní úrovně demografického vývoje ve všech členských státech. Několik poslanců tady zmiňovalo skutečnost, že téma demokra- demokracie je téma, které eh, tady demografických změn, které je tedy součástí strategické agendy Evropské unie, ale eh, eh, že za toto portfolio zodpovídá chorvatská komisařka Dubravka Švica, která je také místo předsedkyní komise. A chorvatské předsednictví se chystá zahájit diskusy o demografických výzvách. Chceme podpořit takovou politiku, která zlepší kvalitu života, zlepší rovnováhu mezi e, pracovním a osobním životem a posílí rodinný život. A my jsme teprve na začátku tohoto procesu. Nejprve musíme analyzovat současnou situaci na úrovni jednotlivých států, ale také na úrovni celé Evropské unie. A teprve podle výsledku analýzy eh, budeme moci nabídnout určitá, eh, určitá doporučení. Eh, otázka Eh, která tady padla, se týkala mladých lidí na venkově a jak zajistit, aby na venkově zůstali a jak se vyhnout odlivu mozku. Jsem velice ráda, že jste tuto otázku vznesli. Problém mladých lidí, kteří žijí na, ve venkovských a vzdálených oblastech, je samozřejmě něco, co musíme řešit. Už to tady zaznělo. Musíme si uvědomit, že právě tady se nabízí spousta příležitostí. Ti mladí lidé mají možnosti, které dříve lidé neměli. V 21. století je dostupné prakticky všechno. Mladí lidé se mohou zapojit do nejrůznějších aktivit. A a v takovém kontextu jsou mladí lidé mobilnější než dříve. Mohou svobodně cestovat, studovat v jiných státech a mohou se také vzdělávat neformálně a mohou si tedy svobodně zvolit, jaký život chtějí žít, a to na základě svých vlastních zájmů. A samozřejmě musíme mít na paměti, že mladí lidé v dnešní moderní Evropě se stále setkávají s problémem jako nedostatek pracovního uplatnění, nedostatečná sociální inkluze a nové trendy, které jim někdy komplikují život. A to platí zvláště tehdy, pokud žijí ve venkovských či odlehlých oblastech. A právě proto jsme definovali tři důležité priority, eh, které jsou jádrem našich aktivit v souvislosti s prací s mladými. První se týká mladých lidí, kteří žijí ve vzdálených a venkovských oblastech. Budeme se snažit řešit jejich potřeby a jejich problémy a budeme také se snažit analyzovat eh, průřezová opatření k vyřešení těchto problémů. A druhým tématem, kterému se budeme věnovat, je zvyšování eh, povědomí u mladých lidí, zajišťování osvěty, eh, poskytování informací O tom budeme jednat především na eh, květnovém zasedání eh, Rady pro eh, mládež, kulturu a sport a pak v další oblasti, to se týká také mladých lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech, kde problematika odlivu mozku je poměrně zásadní a důležitá je podpora dialogu mezi Evropskou unii a mladými a budeme mít výsledky sedmého cyklu tohoto dialogu, protože mladí lidé se musí zapojovat do rozhodovacích procesů a chceme navrhnout přijetí specifického dokumentu formou usnesení. A na závěr bych chtěla poděkovat poděkovat eh, poslanci poslanci, který zmínil velmi pozitivně ehm, bohatství našeho hlavního města Zagrebu. Děkuji, že jste zmínil ehm, příležitost návštěvy Zagrebu a také návštěvy našeho muzea rozpadlých vztahů. Ehm, samozřejmě je nám velmi líto, že Británie Evropskou unii opouští ale samozřejmě respektujeme vůli britských občanů. V každém případě budete u nás v Chorvatsku vždycky vítáni. Děkuji vám. Now, thank you so much to... Ano, děkuji mnohokrát oběma našim váženým hostům za představení priorit chorvatského předsednictví. Děkuji mnohokrát také za odpovědi na všechny konkrétní otázky, které ukazují opravdu upřímný zájem našich členů o toto vaše společné portfolio. A hodně štěstí, je to ambiciózní program a my samozřejmě s vámi budeme milé rádi spolupracovat. Děkuji vám. Thank you. Thank you. Bye. And now, if you allow me to, we'll get back. Uh... A nyní tedy dovolte, abych se vrátila k prvnímu bodu, to znamená přijetí programu. Všichni jsme si vyslechli, co řekl pan Patan, pokud jde o otázku Brexitu. Já o tom budu dále přemýšlet a chtěla bych říci něco rychle o celém postupu, co nás vlastně vedlo k tomu dopisu. Spíše než běžnému stanovisku, ten postup byl zvolen pro toto stanovisko podle pravidla 56 a jak víte, v podstatě máme tady běžné stanovisko se stínovými zpravodaji, pozměňovacími návrhy a tak dále. Nicméně celý ten harmonogram byl velmi chaotický ve vztahu k vývoji situace ve Spojeném království a koordinátoři se potom dohodli na 24. říjnu, že v podstatě je tady otázka tedy možnosti zpracovat tento dokument ze strany koordinátorů, přednést to na EMPL. Já děkuji za tuto volbu, kterou provedli koordinátoři, protože to nám dává v podstatě větší flexibilitu, pokud jde o možnost tímto způsobem reagovat mnohem pružněji na vývoj situace ve Spojeném království. Já myslím, že ten postup byl demokratický a zcela transparentní. Nicméně můžeme mít krátkou diskusi ještě před hlasováním. Teď máme v podstatě dvě možnosti. Buď máme tedy možnost A, která by nám umožnila, abychom měli krátkou výměnu názorů dnes, řekněme kolem 11. hodiny nebo krátce po 11. V podstatě koordinátoři nebo kdo jiný by si to přál ve vašich skupinách plus pan Paton vzhledem k tomu, že byl tím, kdo tento bod přednesl a také by mohla být výměna názorů ve 14.30 podle stejného postupu zase v rámci tedy toho, že by tam mohli vystoupit koordinátoři nebo vybraní členové a zároveň pan Paton. To by bylo v podstatě po té ranní diskusi a nebo po diskusi, po odpoledním jednání. Čili to jsou dvě možnosti pro hlasování a diskusi. Já bych zřejmě dávala přednost tedy té možnosti A. Čili pokud byste si přáli něco dodat, prosím, můžete se k tomu teď vyjádřit. Pan Paton, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já opravdu velmi oceňuji vaši flexibilitu a myslím si, že to jistě nebylo jednoduché. Já osobně bych dával přednost té druhé možnosti a totiž dnes odpoledne, protože v podstatě lidé, kteří o tom nevěděli doposud, se k tomu třeba těžko budou moci vyjádřit. Teď už je 11 téměř 05 Čili pokud bychom si to vybrali hodně rychle, pak bychom měli skutečně možnost si vybrat. Paní Jungerius, já bych dávala přednost tomu prvnímu řešení, protože jinak v podstatě to hlasování oddělíme a nevím, kolik lidí bude mít k dispozici pro to, aby mohli hlasovat odpoledne. Čili v podstatě bych byla pro a pan Radke. Ano, ano děkuji. Teď bychom měli hlasovat Každý z nás má určitě nabitý časový plán a hlasování hrají důležitou roli v našich programech, takže si myslím, že nemůžeme teď kvůli jednomu kolegovi všechno přehodnotit. Děkuji. Okay, it's the... Ještě někdo jiný? Takže ta první volba, čili začneme teď a budeme s postupovat po skupinách, ale můžete mi říct si v podstatě, zda berete si slovo jako koordinátor, nebo jako někdo jiný, tedy z vaší skupiny případně. Takže začne pana Radke, prosím. We are launching the discussion. Tak pro, prosím, zahájíme tedy diskusi před hlasováním. Promiň, já jsem se... Why are we going to have a discussion, madam? But why don't you... Tak, eh, eh, tak eh, Teď to tedy bylo rozhodnutí, že jsme si vybrali tu obci A, tu první alternativu, že budeme mít tedy stručnou diskusi ohledně toho tématu, které nastínil pan Peten. Tak pan Pislaru. Já chápu, že je to tedy ta volba číslo A, nebo možnost A, takže pan Radke, jste připraven? To vote now. Right, but that wasn't the, the op- Já bych ovšem chtěl hlasovat, nicméně jsme zvolili možnost A, Čili v podstatě vy tedy můžete rozhodnout a já samozřejmě bych byl pro to, abychom teď hlasovali. Ano, takže to by byla možnost 3 nebo C a to by byla možnost, že bychom hlasovali okamžitě bez diskuse. Takže výměna teď v podstatě, pokud jde o tyto možnosti, paní Jongerius. Pan Radka já bych dala teď možnost kolegyni nebo kolegovi, kteří pracovali na tom dopise, aby se spíše vyjádřili než já. Pan Pisaro, začneme, ale v každém případě, aby to bylo zřetelné. Teď máme velmi kratičkou diskusi a pak budeme hlasovat. Takže pan Pisaro, prosím, za SAD. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. My naprosto souhlasíme s tím, co je v tom dopise řečeno. Já si myslím, že je tam dobře znázorněná diskuse, která proběhla v našem výboru. Máme určité eh, otázky spojené s tím novým, tedy s tou novou dohodou, kterou označujeme jako dohodu Whitehall. Je třeba chránit sociální práva a práva na práci protože to už není v příloze 4, ale teď je to v politickém prohlášení. A zde nemají stejnou právní hodnotu, jakou měli v dřívější příloze 4. Skutečnost je taková, že pokud neprodloužíme přechodné období, tak hrozí, že na konci roku 2020 budeme v situaci, v podstatě obdobné Brexitu bez dohody. Přesně tedy v té situaci, které jsme všichni chtěli zabránit. Takže naše stanovisko je dosti obdobné tomu, jaké si zvolilo Spojené království včera. Není to jenom v Evropském parlamentu, kde se vyskytují obavy také sněmovna lordů je velmi znepokojená, to bylo včera zřetelné. Evropský parlament by mohl s radou a komisí intervenovat v tom smyslu, aby veškerá jednání, která se budou týkat dohody o nucené spolupráci mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, nemohly obejít sociální práva pracovníků, čili naprosto ten dopis podporujeme. Ano, děkuji vám. A teď pan Radke, přejete si vystoupit nebo někdo jiný z vaší skupiny? No. Ano, takže já už nepotřebuju další řečnický čas. My jsme ten dopis připravili společně a budeme tedy o něm dnes hlasovat. Já si myslím, že hm, zájmy EU a tohoto výboru e, musí tedy být zohledněny, takže budeme hlasovat. Pro mě je důležité, aby to hlasování se konalo co nejdříve. Uh, thank you. Pan Pislaru, ano, já bych chtěl dát slovo kolegyni Monice Semado. As the Renew Shadow. Jakožto stínová zpravodajka Renew jsem se zabývala otázkou mládeže je tady pořád nejistota, pokud jde tedy o to přechodné období a jeho ukončení a možnost účasti do těch programů, jako je například Erasmus+. A my v podstatě si myslíme, že je důležité zdůraznit mm, případné rozšíření té přechodné doby, aby se zabránilo katastrofickému scénáři, které by, který by měl opravdu zcela mm, nebetyčné důsledky pro občany a podniky. Ano, děkuji mnohokrát za zelené paní Langenzipen. Paní Hansen, prosím. Ne, takže Alexa. Brexit má skutečně omezit práva pracovníků, rovné podmínky by tam neměly být již obsaženy a závazek Spojeného království, pokud je o sociální standardy, není závazný. Takže hrozí velké riziko že v podstatě podniky se budou snažit snižovat právě tyto sociální podmínky pracovníků, aby měli výhodu proti EU podnikům. Čili v podstatě premiér Johnson nechce rozšířit přechodné období a v podstatě je velmi dobře možné, že eh, evropská legislativa bude nahrazena eh, novými pravidly a že skutečně dojde k tomu, že pokud nebude dosaženo dohody, tak naši pracovníci nebudou chráněni a že v podstatě bude tady snaha o to získat konkurenční výhodu právě na úkor pracovníků, čili v podstatě půjde o to, že musíme zajistit, aby práva pracovníků byla chráněna i nyní, i do budoucna. Děkuji vám. Ano, paní Žame, nebo někdo jiný z vaší skupiny? Já tak úplně nezdílím toto usnesení. Myslím si, že mnoho kritik je neoprávněných, zejména ve vztahu k vládě. Myslím si, že také musíme respektovat rozhodnutí Britů a myslím si, že obavy, které tady byly vyjádřeny, nejsou vždy podložené. Myslím si, že samozřejmě nejde o to, abychom zde bránili britskému lidu v tom, aby vystoupil z Evropské unie, jak se k tomu rozhodl a rozhodně nepochybuji o tom, že budeme všichni pohromadě a spolu s britským lidem a jeho odpovědnými činiteli a vládou nám půjde o to ustavit nové obchodní vztahy, které budou tedy vedeny v duchu jaksi smírného postupu mezi EU a tímto státem. Paní Rafalská, prosím. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, moja grupa. Děkuji paní předsedkyně, kolegové. Moje politická frakce EKR podporuje ten dopis a všechny ty body, které tam jsou uvedeny. Stále hovoříme o zajištění zájmu občanů Evropské unie a nejdůležitější věci se týkají zaměstnanců a jejich ochrany, ale také to jsou všechno důležité věci. Děkuji. Thank you very much. Eh, ano, děkuji mnohokrát. Naše stanovisko je takové, že lid ve Spojeném království se rozhodl opustit EU a my to respektujeme, nicméně jde o to, jaké budeme mít vztahy do budoucna. A tady musí být zřetelné, že skutečně potřebujeme takové vztahy, aby zde nemohl vzniknout eh, dumping ve vztahu k mm, mzdám a sociálním standardům, čili proto v podstatě podporujeme tento dopis. Ano, a teď pan Paton, prosím. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, téma, které jsem vznesl na pořad jednání, souvisel s tím, že dopis, který provází to stanovisko, je jasně uvedeno, že výbor zvážil tento dopis a já jsem měl pocit, že se to zvážení nestalo. Já si dokonce osobně myslím, že se do menu té diskuse, ačkoliv si vážím vlastní flexibility a děkuji, eh, neznamená zvážení dopisu ze strany eh, výboru. Já jsem rozhodně neměl příležitost o tom jednat. Prostě místě, prostě, protože eh, jednací řád v tomto smyslu eh, mě eh, v tom zabránil. Tady to vnímám jako demokratický deficit a význam dofisu tomu rozumím, ale myslím, že je tam několik specifických záležitostí, včetně naladění s nimiž nesouhlasím. Já výrazně nesouhlasím a nesouhlasím v některých záležitostech také se svými britskými kolegy. Já mám pocit, že výbor se příliš angažuje zmiňuje ve svém dopise, o něž byl požádán, protože tam zachází, jak už o tom eh, z, eh, hovořili moji kolegové, eh, se posunul k politickému prohlášení, zatímco tento výbor se snaží vnucovat pravidla státu, který již nebude členským státem a výbor tady nemá žádnou pravomoc. Naopak Velká Británie má velké tradice z hlediska kvality, z hlediska dodržování minimální mzdy, pracovních podmínek a podobně a e, mohu vás ujistit, že e, bychom se měli vnímat jako kolegové, takže ačkoliv podporuji dohodu o vystoupení, nebudu podporovat toto stanovisko. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Patenovi podstatě mm, já jsem neříkala, že je to sedm minut, nicméně myslím si, že všichni řekli to, co si přáli vyjádřit. A vzhledem k tomu, že nesouhlasíte s dopisem, to ještě neznamená, že ten postup nebyl demokratický nebo nebyl transparentní. Transparentní byl, byl demokratický. Byl to postup podle pravidla 56 a nebyla zde už žádná další povinnost. Čili já jsem umožnila navíc diskusi před tím hlasováním a více už skutečně v této věci udělat nemohu. Takže mnohokrát děkuji všem za to, že jste byli takto konstruktivní. A nyní začneme hlasovací část našeho jednání. Budeme hlasovat elektronicky. Čili nejprve tedy ten fond pro globalizaci a přizpůsobování se globalizaci. Elektronické hlasování. Takže zahoji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. Takže to bylo schváleno. Já vám děkuji. Nyní se dostáváme k dopisu, pokud jde o Brexit. Elektronické hlasování zase tedy jmenovitě, takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste, čili uzavírám hlasování. Schváleno. Děkuji vám. A nyní otázka bodu 10, to je absolutorium. První se týká Evropské nadace pro zlepšování pracovních a životních podmínek. Pozměňovací návrh 1, běžné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je v pořádku, to přijímáme. A nyní kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní devítka, pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Teď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 zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 plus 22 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď konečné hlasování jmenovitě, takže zahajuji. Všichni hlasovali, takže uzavírám hlasování a přijato. Další bod je 11, to je absolutorium pro tedy organizaci zabývající se přijato. Kdo je pro A? Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9, ne, paní předsedkyně se omlouvá, bylo to Bčko, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Šestka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmička, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Osmička pro, proti, zdržel se, přijato. C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, D, kompromis pro, proti, zdržel se, přijato, 16 pro, proti, zdržel se, přijato, 17 pro, proti, zdržel se, přijato, 18 pro, proti, zdržel se, tak musíme to ověřit. 18. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Ano, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 a 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď konečné hlasování, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, uzavírám je. Přijato. A teď dvanáctka, to je absolutorium pro ETF. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržení, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdržel se, přijato.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 proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, Přijato. 16 a 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže teď hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování, zavírám hlasování. Přijato. Teď 14 bod. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, za, přijat, pardon. 5 pro,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 přijat, zdrželi se. A nyní jmenovité hlasování, závěrečné, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijat. Teď se dostáváme k bodu 14, udělení absolu, souhr, absolutoria, souhrný rozpočet. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 2 pro, proti, zdrželi se, přijat 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis dva pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis pozměňovací návrh 25 První část pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit elektronicky. Takže 25, první část. Zahajuji hlasování. Končím. A je zamítnuta. A druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuta také. 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 28 pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 37 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 38 pro, proti, zdrželi se, přijat. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. A 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnout jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím. A přijat. Teď se dostáváme k tématu 15. Absolutorium Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání. Ne, nefungovalo to? Tak můžeme opakovat, prosím, hlasování. Ano, tak zahajuji hlasování, končím. Hlasovali všichni, končím. Přijat text. Teď se dostáváme k bodu 15. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 1, a, pardon, pro, proti, zdrželi se, Přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis C pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 a 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. A nyní jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím. A text je přijat. Skvěle. And Yeah, for, sorry, but we have to get now get back. Omlouvám se, ale teď se musíme vrátit k bodu 2, protože jsem sdělení předsedkyně. Jak jste pravděpodobně zaznamenali, tlumočení dnes je do všech 20 jazyků. Potom máme zde sdělení výboru Econ Envil o strategii udržitelného růstu, společný ekonomický dialog s výkonným místopředsedou Dobrovskisem a komisaři Gentiloni a které se bude konat v pondělí 27. ledna. Bude to začínat v 16 hodin a skončí to pravděpodobně v 17.30. A bude následovat eh, diskuse o evropském, eh, o sociálním balíčku evropského semestru. To se bude konat od 14.30 eh, do 18.30. Myslím si, že všichni jste informováni, obili už o tom prostřednictvím e-mailu. Další bod změny dát eh, schůzi výboru EMPL v únoru v souvislosti s organizací Evropského parlamentního týdne, který se bude konat od 18. do 19. února tak jsme byli požádáni, abychom zrušili dva půl dny 19. února a slot tedy 20. Eh, února zůstává nezměněný. Jako kompenzaci můžeme dostat další prostor 17. února odpoledne, pokud budeme potřebovat se sejít, což takže to bude v pondělí 17. února odpoledne, v úterý 18. února od 17 15 do 19 a potom ve čtvrtek 20. února to začne ráno ta schůze a bude pokračovat odpoledne. Bod 3. Schválení zápisu ze schůzí. Pokud nemáte žádné připomínky a návrhy, tak můžeme schválit zápis tak, jak je. Potom máme bod 5. Evropský sociální fond. Ten se zase vrací k tomu vyjednávacímu výboru podle pravidla 74. Nejprve si tedy vyslechneme eh, zpravodaje pana Kazu. K tomuto děkuji. Já budu velmi stručný. Jak všichni víte, tak ta zpráva byla eh, ukončena v prvním čtení Eh, evropský mandát pro vyjednávání byl potvrzen hlasováním v tomto výboru 2. Eh, října 2019. Před Vánocemi se konal zahajovací trialog a během první schůze spoluzákonodárci vyjádřili ty priority. Také technický tým začne pracovat na možných řešeních které budou potom vyhodnoceny na politické úrovni, jak už jsem řekl dříve, tak jsme velmi proti zapojení toho eh, důležitého tématu SFF Plus do toho vyjednávacího boxu. Eh, zpravodaj z výboru pro rozpočet. Chtěli bychom zajistit, aby tedy parlament měl toto vyjednávání. První technická schůze se konala minulé pondělí a celý eh, vyjednávací tým odvedl skutečně dobrou práci, dosáhl pokroku významného u všech technických témat. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tu informaci panu Kasovi. A nyní si vyslechneme paní Maxovou o e, vysílaných řidičích. Tak prosím, paní Maxovou. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní kolegové, dovolte, abych vám stručně shrnula nejnovější vývoj silničního balíčku, zejména s ohledem na čas vysílání řidičů. 11. prosince 2019 proběhl čtvrtý združený trialog, který se věnoval všem třem částem balíčku. Během dlouhého jednání jsme dospěli k několika významným dohodám, zejména v těchto oblastech. V harmonizaci pravidel mezinárodní silniční dopravy, ve výjimutí bilaterální přepravy pasažérů z pravidel vysílání, Eh, pravidel týkajících se tzv. intragroup posting of own account operators, pravidel nakládání s dopravci ze třetích zemí a pravidel administrativní spolupráce. Celý balíček nyní postupuje do druhého čtení a jak jsem byla informována naším sekretariátem a mými spolupracovníky, výbor EMPL se na dalším jednání podílet nebude 21. ledna proběhlo hlasování ve výboru TRAN s výsledkem 27 eh, pro, 22 proti ze 49 přítomných. Na 21. 21. Eh, dubna je plánováno další hlasování. Na plenárním zasedání by se celý balíček měl hlasovat v květnu, nejpozději v červnu. Co je velmi důležité sdělit, je, že pozice Rady se v nejdůležitějších otázkách v tuto chvíli hodně blíží pozici parlamentu. Děkuji za pozornost. For... Děkuji vám mnohokrát a také za to, že jste byla tak stručná. Pane Filonseny, chcete říct něco o této věci? Ano, já budu velmi stručný, já bych chtěl říct jménem GUE, že vítáme ty výsledky, přestože jsme si vědomi toho, že nebudou tedy výjimky z těch, budou uděleny výjimky z těch pravidel vysílání. Byla to dlouhá a tvrdá práce a vyjednávání ze, všem, ze všech stran, aby se dohodli na tom balíčku. A je také ten nový místo předseda komise Dombrovsky se nyní snaží podkopat tu dohodu, na které se dohodli spolu zákonodárci, což je nešťastné. Ten povinný eh, návrat tedy eh, k dekarbonizaci a podle mého názoru to je nesmyslné. Pokud některá osm, někdo tedy osm týdnů řídí eh, v různých členských státech eh, a form, v kombinaci s kabotáže, tak já nevidím, že toto by byl nějaký vhodný argument, který by měl co dočinění s tou zelenou transit, transformací a kom, boj proti podvodům, těm stínovým eh, společnostem a tak dále jde v ruku v ruce se zelenou transformací, jak říká místo předseda. A my s tím touto pozicí komise naprosto nesouhlasíme. Děkuji. A teď si vyslechneme pana Radkeho. Co se týká minimálních požadavku na tu denní a noční eh, dobu řízení. Děkuji, já to projdu stručně a budu hovořit německy. Ano, po čtvrtém trialogu a dlouhém jednání už byli všichni tak unaveni, že nakonec se podařilo dojít ke kompromisu. Z mého pohledu všechny strany musely udělat určité eh, ústupky Dlouho se diskutovalo o tom, co bychom si byli přáli více, ale v konečné fázi si myslím, že jsme dosáhli kompromisu, který se dá relativně, s kterým se dá šít. Měly by tam být referenč, stanoveny referenční rámce pro ty doby odpočinku po dvou týdnech, aby tedy byla regulovaná pauza eh, na tom v mezinárodní dopravě na tlak na nátlak rady je teď výjimka, že by se ty krátké pauzy mohly kombinovat, ale je, jsou na to jasná pravidla, jasná regulace a platí to pouze mimo eh, vlast zemi původu tedy. Myslím si, že to by se dalo ještě obhájit. Co se týká zavedení eh, těch inteligentních tach- tachografů, to je plán, který by se měl realizovat do roku 2025. To je bod, který je pro nás také důležitý, aby ty lehké užitková vozidla také byla, se řídila touto e, regulací. To by mělo být do roku 2026. To se týká právě těch řidičů tady té lehké nákladní dopravy, právě kteří v minulých letech zažívali tady eh, tyto podmínky, kde, kteří vlastně nebyli podřízeni eh, této povinnosti eh, tachografu a toto nařízení teď vlastně posune ta pravidla, že budou platit i pro ně tedy. Také jsou zde jasná pravidla týkající se zákazu spánku v kabině nákladního vozu, takže já si myslím, že jsme dosáhli relativně vyváženého kompromisu a většinu z toho, co jsme navrhli v naš, za náš výbor, tam je zapracováno. Ano, do kompromisních návrhů děkuji. A to nás tedy nyní vede k bodu 16. Máme zde prezentaci ohledně kolek modelů kolektivního vyjednávání v Evropské unii. Timing. A omlouvám se, ale budu velice přísně přistupovat eh, k načasování. Dávám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A eh, Děkujeme vám za pozvání na toto zasedání. Jak správně říkáte, času je málo, ale naše prezentace je dlouhá, nicméně proto tedy přeskočíme některé slajdy, abychom ponechali čas na diskusi. Tady je nástin toho, čemu se chceme ve svém vystoupení věnovat. Ehm, jednak chceme porovnat systémy kolektivního vyjednávání se systémem průmyslových vztahů a také zmíníme některé výsledky výzkumů, které jsme dělali, nabídneme komparativní data a zaměříme se na typologie systému průmyslových vztahů. A tady vycházíme nejenom z vlastních výzkumů, ale také z práce Mezinárodní organizace práce, OECD, Komise a Eurostatu. Nyní se dostáváme k první věcnější části. Tento komplikovaný diagram je takovým stylizovaným modelem průmyslových vztahů. Ehm, jaké vstupy tam nacházíme? Obecné prostředí, aktéry, procesy, a e, v tom celém má kolektivní vyjednávání e, zásadní význam. E, vstupy pak se promítají na výstupech a má to dopady na odměňování, produktivitu, pracovní dobu, prostředí a podobně. A co se dá říci o kolektivním vyjednávání? Má centrální význam ve všech částech tohoto systému, totiž jak pro prostředí, Eh, odpovídá to rovnováhy mezi úloze právních předpisů a úlohou eh, vyjednávání samotného. Můžeme se zaměřit na odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, můžeme porovnat jejich silné postavení, reprezentativitu, členství, autonomii, schopnost vyjednávat a implementovat dohody. A z hlediska procesů je právě kolektivní vyjednávání jeden z nejvýznamnějších procesů. Tady bychom mohli eh, porovnávat jednotlivé úrovně vyjednávání, jak ty úrovně vzájemně spolupůsobí a podobně. A eh, co například podporuje takové vyjednávání, například pokud se to rozšíří na části ekonomiky bez odborových organizací. Zda ten systém umožňuje lepší koordinaci při stanovování výše mest například. Pak máme dvě formy regulace pracovně právních vztahů, pracovně právní legislativu a kolektivní eh, dohody. A to je pro nás pozadím, eh, kam se promítají jednotlivé data, jednotlivá data. Já projdu tyto slajdy poměrně rychle, ale až se dostaneme k aktérům, tak eh, hustota odborových svazů, eh, podíl pracovníků, kteří jsou takzvaně organizováni, čili kteří jsou členy odborových organizací, eh, vykazuje velmi výraznou variabilitu. Eh, možná bez eh, kukátka neuvidíte kody těch zemí, ale ten vzorec je jasný. Vidíme, že vysoké zastoupení odborů je ve skandinávských zemích, ale také v Belgii kde se také členství v odborech propojuje eh, s pracovním pojištěním. Zatímco na druhém eh, konci grafu jsou země východní Evropy, kde je velmi malá organizovanost, ale zajímavé je, že mezi těmito málo organizovanými, odborově organizovanými zeměmi najdeme třeba také Francii. A zajímavé je, že tady pozorujeme změny za posledních 15-16 let. Obecně mm, organizovanost v odborech klesá, opět s určitými rozdíly. Střední a východní Evropa, e, tak jak ji vidíte, e, zaznamenává poměrně podstatné snížení počtu e, členů v odborech a poměrně výrazné členství zůstává ve skandinávských zemích, ačkoliv i tam došlo k poklesu. A e, podíváme se nyní e, na srovnání organizovanosti v odborech podle jednotlivých zaměstnavatelů. Tady sledujeme podíl pracovních sil e, pracujících pro organizace, které spadají pod organizaci zaměstnavatelů. Tady je vzorec jiný, tady Eh, Francie a Španělsko, ačkoliv mají eh, malý podíl odborových organizací, tak mají vysoký podíl právě eh, zaměstnavatelských organizací, stejně jako například v Rakousku, kde je stoprocentní zastoupení, protože tam je povinné členství v organizaci zaměstnavatelů. A pak zase jiný vzorec z pohledu odborových organizací. Země s vysokou odborovou organizací jsou stabilní poměrně. Je to smíšená situace, kde zaznamenáváme jak poklesy, tak nárůsty. Důležité je vědět, že organizovanost zaměstnavatelů eh, je možná ještě důležitější než organizovanost odboru, protože to také má zásadní vliv na celkové pokrytí pro všechny pracující a eh, eh, případné kolektivní vyjednávání. To také ovlivňuje. A tady máme jeden slide, který skoro přeskočím, ale ty malé trojuhelníky nahoře, Čím víc výše jste v tom grafu, tak tím centralizovanější je kolektivní vyjednávání. Tedy na nejvyšší úrovni se obě, eh, vyjednává organizace zaměstnavatelů s federací odborových organizací, zatímco na té nejnižší úrovni je to úroveň podniková. A vidíme také eh, určité souvislosti mezi úrovní, na které se vede kolektivní vyjednávání a pokrytím jednotlivých pracovníků. Vysoké pokrytí pracovníků může odrážet různé věci. Buď je tam vysoká hustota organizací, hustota aktérů, ale může to také odrážet to, že stát sehrává důležitou úlohu v tom, že podporuje kolektivní vyjednávání. Třeba Francie eh, je eh, skutečně eh, na úplně pravé straně celého Eh, grafu, i když tam není tak vysoká odborová organizovanost, eh, kolektivní vyjednávání se vede na té nejvyšší možné úrovni, včetně státu. A eh, zajímavé a důležité poselství tady, které z toho vyplývá, je, že ačkoliv Ehm, členství v odborových organizacích stagnuje nebo pokleslo, v některých státech zůstává v řadě zemí vysoké, jako eh, Rakousko, Belgie, eh, Skandinávie, Francie, Portugalsko. Systém tedy zažívá určitý tlak, ale nesmíme ten tlak přecenit. Další eh, slajdy, jenom velice stručně. Je to schematické rozdělení Eh, tripartitních vztahů, tedy buď tripartitních nebo bipartitních vztahů. Eh, to je eh, graf pro původní EU 15 a zajímavé je, že to vyjednávání na centrální úrovni je právě pro dané země nejdůležitější. Nyní se dostáváme k dalšímu grafu, který ukazuje situaci nověji vstoupivších států. Nejdůležitější úroveň je úroveň podniková. Tady to nebudu probírat příliš podrobně. A ještě než dám slovo eh, Kristianovi, eh, tak se zaměříme na typologii. Toto je práce eh, akademické skupiny, která připravila typologii, dokonce to vyšlo v publikaci komise 2008 a tam vidíme země, které jsou eh, ve společném klastru. Eh, na dalším slajdu, který se možná bude hůře číst, ale chci aspoň projít ty hlavní body. Eh, v severních zemích máme takovou organizovanou korporaci, státní strukturu, jsou tam silné organizace jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců, centralizovanou strukturu vyjednávání eh, na eh, středozápadě Evropě model sociálního partnerství s relativně centralizovaným systémem vyjednávání, slabšími odbory, ale vysokou institucionalizovanou formou zastoupení pracujících na úrovni podniku. Zatímco na jihu je systém závislý spíše na státní regulaci, liberální severo eh, západní model, včetně kolektivního vyjednávání a průmyslových vztahů na základě dobrovolnosti, decentralizované vyjednávání a relativně slabí sociální partneři. A ve střední a východní Evropě a uvědomte si, eh, že to vzniklo již v roce 2008. Jsou tady prvky jak decentralizovaného kolektivního vyjednávání liberálního modelu, tak modelu eh, státně řízeného. A teď některé hlavní trendy. Převládající model vyjednávání v severním a středozápadním eh, sektoru je tedy model, který převládá na jihu. Naopak Mm, tedy je to spíše podnikové eh, a na východní, eh, ve východní části je také vyjednávání spíše eh, založené na podniku. Úloha státu je Eh, různá, buď neintervencionistická na severu, liberálnější model, eh, v modelu sociálního partnerství. To eh, funguje formou stínového státního zásahu, zatímco v jižních státech stát interferuje mnohem výrazněji. V transformačních ekonomikách stát sehrává také velice důležitou úlohu transformace. Vyvážení sil, liberální model zaměřený na zaměstnavatele nebo řízený model, vyvážený model sociálního partnerství, který alternuje v jeho eh, a případně státem řízený model na východě. A nakonec eh, styl vyjednávání. Zde rozlišujeme mezi takzvaným integrativním vyjednáváním, který najdeme v korporativním eh, modelu a modelu sociálního partnerství a pak distribuovaný model eh, na jihu a západě. Integrativní vyjednávání Eh, znamená, že nejde o vyjednávání jenom o distribuci, ale o tom, jak vytvářet přidanou hodnotu. A to také bývá ruku v ruce s výrazným zastoupením zaměstnavatelů ve strukturách. A nyní dám slovo kolegovi, aby zmínil trendy v poslední době. Děkuji mnohokrát. Já budu pokračovat velice rychle. David tady zmínil hlavní trendy, které jsme mohli pozorovat, které už pozorujeme poměrně dlouhou dobu a které mohly být eh, naopak zrychleny v souvislosti s krizí. Za posledních 15-20 let jsme zaznamenali jednak decentralizaci kolektivního vyjednávání, Ehm, od eh, průřezového do jednosektorového až na úroveň eh, jednoho podniku. A dalším druhým trendem bylo oslabení odborových organizací, to znamená organizovanost v odborech eh, se zvedla a ehm, asi tak to zůstane. My jsme však eh, tento stejný jev neviděli u všech zaměstnavatelů. Eh, u některých zůstala eh, organizovanost poměrně stabilní. Nevíme proč, možná o tom budete chtít také diskutovat. Máme určité hypotézy, ale nemáme o tom podklady. Vzhledem k tomu, že kolektiv eh, klesá, ať už kolektivní vyjednávání či organizovanost odbore klesá, tak v mnoha členských státech se do toho zapojily vlády, takže jsme zaznamenali určitý vládní unilateralismus. Ehm, David tady zmiňoval zprávu komise z roku 2008. My jsme vnímali důležitou úlohu eurofondu a kladli jsme si otázku, zda bychom mohli nabídnout podklady na základě nových dat. Nemáme koncepční ehm, rámec v eurofondu. My jsme na tom pracovali poměrně dlouhou dobu a výsledek vypadá velmi jednoduše, trošku banálně, ale ehm, Eh, skutečně nalézt koncepční rámec eh, jako trojstranou instituci, to není úplně snadné. A v centru máme eh, určitý hlas tady, to je něco, co můžeme nabídnout, vychází to z práce Johna W. Bata, amerického vědce, který na psal eh, příspěvek v roce 2004, který eh, důrazňuje, že každý systém průmyslových vztahů by měl vyvážit tři věci. Efektivitu, rovnoprávnost a hlas. Ehm, a na základě toho hlas je uprostřed, to je průmyslová demokracie a tady se vracíme možná k nejstarší publikaci na, tomto, eh, na toto tématu z roku 1888, webovou publikaci o demokracii a odborech to je tedy uprostřed. A pak máme tři výstupy. Centrální spraved, pardon, sociální stra, spravedlnost, kvalitu práce, eh, což je velice důležité nejenom pro zaměstnavatele, ale také zaměstnance. Důležitá je efektivita. E, to je tam od roku 2006. A pak další otázka souvisí s tím, jak jsme schopni e, to e, měřit díky pomoci skvělých odborníků španělského týmu a dalších jsme mohli vytvořit index průmyslových vztahů. Asi to nebude čitelné, omlouváme se za to, že je to velmi malé. Máme 13 ukazatelů. Um, u uh, jednak na metaúrovni, eh, hustota odboru, pokrytí kolektivním eh, vyjednáváním, pak na střední úrovni práva odborových organizací, eh, pracovní podnikové rady a podobně. A pak máme data, která vycházejí přímo z průzkumů mezi jednotlivými podniky, podnikovými radami, kde jsme zjišťovali, jakým způsobem je možné ovlivňovat rozhodnutí a výsledkem je agregátní index, který hodnotí tu úroveň demokracie v průmyslových vztazích. Tady, jak vám ukazoval eh, David, v některých eh, oblastech zůstává situace neměná. Máme šest takových klastrů, jednak sociální partnerství, korporatismus, číslo tři ehm, tedy eh, vládní Eh, řízení. Eh, čtyři a pět jsou modely řízení a vládnutí založené na podniku, buď statutárně zakotvené nebo dobrovolné. A šestým klastrem by byl klastr orientovaný na tržní řízení. A kolem toho se nám podařilo určit výkonnost těch klastrů. Co je možná nejzajímavější, je posun Německa od sociálního partnerství ke korporatismu, což je velice zajímavé. Také jsme se snažili rozplést situaci v nových členských státech, které dříve byly v jednom klastru, ale to bylo trošku hrubé rozlišení, kdy všichni byli, všechny nové státy byly v jedné oblasti, ale tady vidíme korporátní strukturu Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko a pak máme tržní klastry jako Spojené království, ale také Estonsko a Polsko eh, v tom tržně orientovaném klastru, kde jsou podobnosti se Spojeným královstvím. Hmm, sociální partnerství, eh, to tady bylo zmíněno, je to poměrně klasická situace, je to uh, vysoká úroveň pokrytí kolektivním vyjednáváním, centralizovaný systém zapojení sociálních partnerů, bývá to také nejlepší z hlediska průmyslové demokracie, ačkoliv odbory jsou tam relativně ehm, slabší, e, tedy jsou tam slabší, ale přesto e, zaměstnavatel jsou organizovaní, je tam stoprocentní pokrytí díky tomu, že tam funguje e, například v Rakouském Mm, obchodní komoře je povinné členství pro společnosti, pro podniky. A jak to vypadá tady? Uprostřed máme v modré průměr v EU, pak e, členství, které je nad tím evropským e, průměrem. Organizovaný korporatismus. Situace tady je trošku jiná. Vidíme tady korelaci mezi kolektivní autonomií a sociálním partnerstvím. V tomto klastru Eh, což je také ten skandinávský klastr, ehm, má eh, sice menší organizovanost, ale sociální partnéři jsou autonomnější, jsou tady výrazná práva podnikových rad eh, a ehm, na úrovni společnosti je koordinace výborná a bývá tady také nejlepší výkonnost v souvislosti se sociálním dialogem na úrovni podniku, jak se jim vede. To je ten evropský průmysl, pak korporátní klaster Dánsko, Finsko, Švédsko a podobně. A tady vidíme určitou novinku, že to je nad eh, evropským průměrem. Předsedkyně přerušuje, eh, že jsme dostali vzkaz a prosí tlumočníci o zpomalení projevu. Pokusím se, říká řečník. Eh, a třetí, tedy stát státem organizované řízení v rámci státu. Tedy stát tady se hrává nejvýraznější úrovni, je tady malá hustota odborových svazů, ale výrazné výsledky na úrovni podniku, tedy, pardon, řečník se opravuje nízké výko, nízká výkonnost v sociálním dialogu, i přesto, že je tady silně zakotveno právo pro podnikové rady. Hlavní kategorie by byla Francie, Španělsko, Řecko tom výrazná úloha státu a jak se jim daří zhruba na průměru v Evropě. A poslední eh, tržně orientovaný klastr Estonsko, Polsko a Spojené království, striktně tržně orientovaný systém, eh, nižší úloha sociálních partnerů, ať už odborových organizací, tak organizací zaměstnavatelů v kontextu tohoto klastru mají nejnižší skóre průmyslové demokracie ze všech těchto klastrů. A tedy tohle jsou jejich výsledky v praxi. My tedy nehovoříme o kauzalitě, nejbrž o korelacích. Tento klastr funguje e, stejně dobře jako ten státně řízený, ale je to trošku jiné fungování a musíme si to upřímně přiznat. Ehm, my jsme eh, se sbírali řadu dát, pozorujeme určité jevy v určitém časovém momentu, ale kauzalitu jsme zatím neprokázali. Můžeme tedy říci, jaký je stav věcí s eh, pozitivy i negativy, ale podařilo se nám dosáhnout dvou věcí. Jednak index průmyslových vztahů, a jednak podařilo se nám eh, propracovat tento klastr na základě našich dat. A když hovoříme o korelacích, tak když hm, propojíme data průmyslové demokracie s dalšími ukazateli, vidíme tady eh, dva jevy. Ty země, které mají nejvyšší úroveň průmyslových demokracií, jsou také země, které mají nejvyšší skore v efektivnosti a konkurenceschopnosti. Dále, jak to David také ukazoval, zdá se, že existuje korelace mezi úrovní kolektivního vyjednávání a výkonností. Ty země, které mají vysokou úroveň kolektivního vyjednávání, Eh, tak eh, se, eh, mají lepší výsledky z hlediska demokracie, ale opět jde spíše o korelaci než kauzalitu. Bližší informace vám byly poskytnuty na našich webových stránkách. Máte další informace a snad zbyde prostor pro diskusi. Děkuji mnohokrát za velmi zajímavé vystoupení, velmi bohatě dokumentované. Prosím, pan Pislar, potom pan Angel. Ano, děkuji mnohokrát. To bylo velmi zajímavé a relevantní pro věci, kterými se budeme zabývat, třeba minimální mzdou a podobně. A jsem opravdu velmi vděčen za ten index průmyslové demokracie. V podstatě jsou tady ještě jiné modely, které jste nepředstavil na hm, těch průsvitkách, pokud jde o ty grafy, pokud jde tedy o ty předchozí formy, to znamená ta státně orientovaná, státně upravovaná a také tedy ten organizovaný korporatismus a Myslím, že je také důležité si uvědomit, že my jakožto politikové máme se těmito věcmi zabývat. To znamená i otázka určitých doporučení z hlediska politického, jak vlastně využít těchto informací, jakým způsobem to máme hodnotit z hlediska praktického použití průmyslová demokracie by tedy měla být něco, za co bychom měli bojovat. Vy jste říkali, že země, které nejsou možná v tom nejlepším modelu, jsou zároveň výkonné. Jaké by v podstatě bylo vaše doporučení na této bázi? My prosím nejprve schromáždíme otázky a pak dostanete čas na odpověď. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně je pro nás velmi důležité skutečně si moci tyto věci srovnat. Vy jste hovořili o šesti klastrech a říkali jste, že Německo přešlo z jednoho klastru do druhého ze sociálního partnerství do té druhé skupiny organizovaný korporatismus. Je to otázka v podstatě eh, toho, proč k tomu došlo, když jinak politicky je to stabilní. A pak jsou tady určité změny, které se dají očekávat Znamená to, že možná tam může mít vliv třeba politická změna, ale možná, že to může být i otázka třeba změny politické většiny. Eh, k tomu, aby se pak ty země dostaly z jednoho klastru do druhého, paní Petr Hansen. Ano, děkuji mnohokrát za zajímavé vystoupení. Já bych v podstatě eh, chtěla také slyšet, proč se Německo přesunulo z jednoho klastru do druhého. Nevím, jestli jste se toho dotkli ve studiích ale je tam také něco týkajícího se úrovně mest v jednotlivých zemích, v podstatě závislé tedy na typu toho klastru, do které ta země patří. Paní Pereira. Ano, děkuji. Děkuji vám za vystoupení jménem Eurofondu, které jste zde přednesli. V Portugalsku se nás tyto věci velmi týkají, protože skutečně je důležitá participativní demokracie. Je to také tedy způsob, jak vlastně upravovat pracovní podmínky a práva pracovníků, která si vydobili za velmi těžkých podmínek. Takže v podstatě Jde o to, aby kolektivní smlouvy mohly vlastně bránit tomu nepříliš organizovanému způsobu pracovních podmínek. A jde tedy o to, že v současné době kolektivní smlouvy mají specifické postavení. Mladí lidé, ženy jsou často vystaveni nějakým ne tedy úplně ideálním podmínkám. A možná kolektivní smlouva by mohla být určitou právě zárukou ochrany ano, děkuji mnohokrát, děkujeme za velmi zajímavé vystoupení. Při mnoha příležitostech komise i v rámci své cestovní mapy, která byla předložena minulý týden, hovořila o opatřeních týkajících se kolektivních smluv pro pracovníky platform. Jaké by byly podmínky pro to a dále, pokud jde o podporu kolektivního vyjednávání, to v podstatě také souvisí tedy s pilířem sociálních práv Nicméně pouze 16 států EU podepsalo umluvu MOP 137 a 131 a já bych chtěla vědět, zda v podstatě je tady možnost skutečně nějakým způsobem efektivně hájit tyto závazky paní Gujominy a potom paní Brine. Ano, děkuji mnohokrát za vystoupení. Já jsem také byla velmi zaujata tím, co jste říkali a měla bych dvě otázky. Ta první se týká toho, že možná úplně nesouhlasím s tím vysvětlením, které jste nedali, tedy vy, ale které jste připomněli, pokud jde o jeho evropské demokracie, ten rozšířený dopad státu, já nevím, zda je to pravda, protože v Itálii to zas tak zřetelné není, že by stát měl opravdu tak velkou úlohu je to spíš takový mix v souvislosti s, i s kolektivním vyjednáváním. A druhá otázka by mě zajímalo vědět z vědeckého hlediska a nikoli z politického, je korelace mezi e, silným kolektivním vyjednáváním a možností zavést minimální mzdy a opatření v tomto smyslu, protože vidíme, že ten systém průmyslových vztahů, pokud je silný a je hodně institucionalizovaný, takže pak je obtížnější a je tam více překážek pro zavádění legislativních opatření na minimální mzdu. A pak samozřejmě platí i ten opak. Takže já bych chtěla vědět, zda v podstatě eh, jste v tomto ohledu schopni předložit nějaké návrhy, nebo jste nějaké návrhy slyšeli. A paní Brune a potom paní Ždanoka. Děkuji mnohokrát za toto vystoupení. Já budu hořit francouzsky. Ta moje otázka je obdobná té, kterou položila paní kolegyně. Týká se vašeho stanoviska, pokud jde o ty systémy kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv právě ve vztahu k zavedení evropské minimální mzdy. Paní Štanoka, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já vím, že ve východních zemích existuje problém s kolektivním vyjednáváním, který je opravdu velmi rozsáhlý, zejména v baltských zemích. A na těch diagramech, které jste ukazoval, jsou ty baltské státy těsně vedle sebe. Nicméně, co mne velmi překvapilo, je, že Estonsko je v podstatě v té poslední skupině potom, eh, že se ocitla najednou tedy tato země v jiných kategoriích, než je Lotyšsko a Litva. Můžete nám prosím vysvětlit ten důvod toho posunu Estonska? Ano, a teď prosím, máte slovo vy. Ano, děkuji mnohokrát za zajímavé otázky. Já se pokusím to co nejvíce pospojovat, abychom ušetřili čas. Ta první věc, pokud jde o ta doporučení z hlediska eurofondu jistě sociální dialog je skutečně zcela zásadní věc, mm, která se týká tohoto výboru i zájmu Evropského parlamentu a je to skutečně prostředek, jak zajistit dostatečnou úroveň v podstatě pracovních vztahů na úrovni kolektivní, také na úrovni kolektivního vyjednávání i na úrovni jednotlivých podniků v rámci rad zaměstnanců a podobně. A mohu být velmi upřímný, my tady skutečně vidíme tu soustažnost mezi tou průmyslovou demokracií a efektivitou v podstatě většinou, když prostě je zavedena kvalitní průmyslová demokracie, tak ten podnik také prospívá. skutečně je tady určitá snaha právě nějakým způsobem um, pracovat s tou spravedlností na této úrovni. Pokud jde o Německo, tady máme určitý skutečně rámec, který jsme použili a v jeho intencích můžeme použít určité kontextuální ukazatele, které nejde vždycky poměřit protože v podstatě nejde o to stanovit, co je dobré a co je špatné. Ale když máme, řekněme, stávku, je stávka něco dobrého nebo špatného, záleží na tom, odkud tedy se na to díváte. Čili v podstatě můžete používat i ukazatele stávkové, ale můžete používat i jiné. Například Německo se velmi blíží tomu klastru severských států, pokud jde tedy o některé mechanismy. V podstatě Německo také změnilo své pravidla, pokud jde o minimální povinnou mzdu. To bylo zavedeno poměrně pozdě. Takže v podstatě možná, že ne Německo by se tolik změnilo, ale při použití toho našeho rámcového pohledu jsme zařadili tedy Německo do toho organizovaného korporatismu, protože ty klastry jsou si jinak velmi blízké ty další dva klastry nejsou zase nějaké špatné. To, jak říkám, je to otázka času a nemohli jsme samozřejmě ty věci probrat dostatečně dopodrobná u každého z nich. Teď otázka vztahu mezi kolektivním vyjednáváním a minimálním mzdou. To samozřejmě je velmi důležitá diskuse do budoucna Máme tady země, zejména severské, kde skutečně jsou silní sociální partneři a silná práva pro kolektivní vyjednávání a nemají přitom minimální mzdu. Takže někdo by mohl říct, že je to právě otázka vlastně té jejich samostatnosti, eh, ke které se hlásí a že v podstatě skutečně tam takováto korelace může nastat. Souhlasím také s tím, co tady zaznělo od italské poslankyně. Ano, Italsko skutečně je specifický případ i v rámci toho korporátního systému. Jsou jiné eh, samozřejmě možnosti, že tam existují silní sociální partneři a je tedy ta dohoda z roku 2018, která ukazuje na sílu právě těch sociálních partnerů a která v podstatě umožňuje jak si pracovat s tou oblastí v sociální sféře a partnerství mezi jednotlivými eh, účastníky. Já se v podstatě pokusím zaměřit na určité otázky týkající se eh, týkající se toho, co tady zaznělo a samozřejmě odpovíme velmi rádi i na další dotazy, které by ještě mohly vyvstat. Pokud jde o to, co říkala italská poslankyně, samozřejmě by se to mohlo týkat i e, jiných jaksi zemí, že by mohly být v nějaké takové hraniční sféře. E, je to samozřejmě otázka toho, že v takovémto e, studiu se musíme snažit o určitá zjednodušení a pokud jde tedy o tu otázku um, hladiny reálných mest, eh, tady nemáme vždycky úplně konkrétní příklady, nicméně pokud jde o makroekonomické výkony a pokud jde tedy o ten systém zavedený pro vyjednávání, tady skutečně se ukazuje, že decentralizace vede k lepšímu hospodářskému výkonu, zejména také z hlediska zaměstnanosti. A já si myslím, že otázka koordinace toho systému pak znamená, že jste občas schopni dosáhnout opravdu lepších výsledků. Pokud jde o ty pracovníky platform, já v podstatě na to nemám žádnou konkrétní odpověď. Já neustále tedy čtu články na téma eh, pracovníků platform a jejich snahy tedy zavést určité sociální formy vyjednávání. A to v podstatě souvisí i s tou komunikací, s tím sdělením komise právě na toto téma. Eurofound v podstatě vypracoval celou řadu eh, informačních materiálů o těchto pracovnících platform a pokud vás to speciálně zajímá, doporučil bych vás, abyste se s nimi seznámili. A teď pokud jde o nějaká doporučení, když se v podstatě na to podívám, tak Eurofond v podstatě má tedy snahu o to podporovat jaksi ten dialog mezi managementem a pracovní silou. Já si myslím, že jsou tady možná takové tři oblasti, kde je to důležité. Za prvé je to otázka zlepšování těch vazeb mezi jednotlivými úrovněmi vyjednávání, pak je to otázka posilování soběstačnosti jednotlivých sociálních partnerů a také podporovat v podstatě schopnost budování kapacit právě u těch jednotlivých partnerů. To si myslím, že je zase věc, kterou tedy vy máte ve svém pracovním programu. A v podstatě jsou tady ještě dvě věci Eh, pokud jde o Estonsko, Estonsko jsme dali na začátku skutečně do toho stejné skupiny s dalšími balskými státy, ale pak je tady otázka industriální průmyslové demokracie a tam v podstatě podle našich analýzy mají v podstatě skutečně v Estonsku blíže k tomu, jak vypadá situace v Polsku a Spojeném království, než tedy ty druhé dvě balské země. A potom, pokud jde o tu otázku, jak podporovat, propagovat eh, kolektivní vyjednávání v rámci tohoto pilíře, je to velmi obtížná věc, protože Eurofond je eh, instituce, která v podstatě na nedávném semináři na téma budování kapacity skutečně má velký zájem na tom, aby se vytvářela situace určité samostatnosti v rámci kolektivního vyjednávání, ale můžeme v podstatě jenom, jako se to podařilo snad dnes, ukázat, že tady existuje určitá výhoda, pokud skutečně se tedy dá prostor pro ten hlas eh, pracovníků v rámci toho vyjednávání a že to samozřejmě tedy souvisí s celým tím mezinárodním systémem průmyslových vztahů. Ano, děkuji mnohokrát, to byla velmi zajímavá prezentace nejenom z hlediska obsahu, ale i z hlediska formálního. Opravdu to bylo pro nás velkým poučením. Děkuji mnohokrát za všechny informace, které jste nám poskytli, právě opravdu faktické údaje, protože to je pro nás velmi důležité, protože otázka eh, práce koncepční na základě důkazů je velmi důležitým aspektem naší práce a je také zajímavé vidět různé formy vyjednávání, které existují mezi členskými státy, že tady skutečně před námi stojí velká výzva. Je to i samozřejmě otázka té minimální mzdy, která nás velmi zajímá. To je zatím jenom takový křehký rámec, ale budeme na tom dále pracovat. Takže vám oběma děkuji za to, že jste se mezi nás dostavili a doufáme, že bude příležitost ještě se s vámi dostat do kontaktu.